přivítat. Za třetí, tady máme zápisy z 15. září, 23. září. K tomu jsem nedostal žádné připomínky, takže vycházím z toho, že je to akceptováno, nevidím žádné námitky. A v tom případě bych už přešel k bodu 4 a velice srdečně přivítal mezi námi našeho bývalého kolegu, veleváženého ministra George Kartrugalose, vysvětlil jsem to správně, pardon, omlouvá se pan předseda Katrugalose, eh, on je řeckým ministrem práce, eh, starým i novým, kterého jsme pozvali do našeho výboru. Srdečně vítejte. Eh, velice nás těší, že to jsi. My jsme si vyhradili hodinu, abychom diskutovali o tom, jak vypadá situace v Řecku a sice nejenom co se týče vývoje práce a sociálních věcí, také nás zajímají jeho dojmy a šance, které dává řecká vláda po třetí memorandu. A co nás musí obzvláště zajímat, je samozřejmě nová řecká legislativa, která má vznikat při vyjednávání s institucemi za doprovodu Mezinárodní organizace práce. V říjnu se zahají rozhovory a myslím, že do ledna by měly být uzavřeny. Naše otázka zároveň má přímá. George, jak vypadají očekávání na evropskou úroveň? Myslím si, že téma nové pracovní legislativy v Řecku po tom vývoji a jeho výsledcích samozřejmě má dopad i na jiné evropské země na pracovní legislativu v Evropě vůbec. Proto to není žádná skulinka, ke které dochází pouze v Řecku. Myslím si, že bychom měli využít této hodiny. Georgi, pane ministře, máš slovo. Thank you very much, uh, Mr. Děkuji za slovo, pane předsedo. Je pro mě skutečně velikou ctí a potěšení mezi vámi. Jistě víte, že jsem byl poslancem Evropského parlamentu, zvolený v tomto období. Opustil jsem Evropský parlament, když mě náš premiér požádal, abych se stal ministrem vnitra nejprve a poté ministrem práce v naší vládě. Hlavní důvod mé návštěvy není ten, že bych chtěl hovořit o situaci v Řecku, ale proto, že právní, nebo teda pracovní otázky a nejenom pracovní otázky, v těchto oblastech v podstatě Řecko představuje takové zrcadlo budoucnosti. A jakým způsobem tomu tak je, já se pokusím to nějak vysvětlit, možná se to bude zdát trošičku takové umělé, ovšem uvidíte, že opravdu tomu tak je. Ze dvou důvodů. Řecko v průběhu toho prvního prvního programu, prvního memoranda, prvního programu přizpůsobení, představovalo určitý experiment sociálního inženýrství obrovského rozsahu. Tento recept nebyl nový. Škrty a deregulace. Ovšem, ta intenzita těchto opatření byla opravdu výjimečná. Pokud tento experiment by byl úspěšným, tak by se v podstatě Řecko stalo čele 70. let takový v podstatě ráj pro neoliberalismus. Jak víte, tak tento experiment představoval obrovské selhání, obrovskou prohru. Když se podíváme na ekonomické, sociální ukazatele, ztratili jsme jednu čtvrtinu našeho národního bohatství, našeho HDP. Nezaměstnanost představuje 26%, 55% mezi mladými lidmi. A pracující v podstatě přišli o více než jednu třetinu kupní síly. Ovšem nejde pouze o ekonomické dopady, nejde dokonce ani pouze o ten sociální rozměr, o to lidské neštěstí. V podstatě podstatě to je projekt, který vychází z evropského sociálního modelu a v mnoha ohledech šlo o porušení základních sociálních práv. A to nejsou pouze má slova. Je zde šest rozhodnutí Evropského výboru sociálních práv. Je to orgán dohledu nad Evropskou sociální chartou. Tento výbor dospěl k závěru, že tento program memoranda porušil několik článků Evropské sociální charty. Minulý týden, 8.10., došlo vlastně k tomu druhému výboru, um, výboru uh, období, kde výbor na půdě OSN pro sociální práva rovněž řekl, že toto období škrtů narušilo základní aspekty práva ochrany pracujících, která jsou zakotvena v této dohodě. Dokonce máme specifickou zprávu OSN, která hovoří o dopadech zahraničního zadlužení a jiných finančních povinností států, pokud jde o lidská práva, především ekonomická, sociální a kulturní práva. A tato zpráva skutečně velice podrobně, detailně popisuje mnoho narušení mezinárodních nástrojů, která jsou spojená se sociálními právy. Tato situace, pokud je o pracovně právní vztahy, je rovněž katastrofika. Sociální dialog vlastně neexistuje v Řecku. Nemáme žádné národní kolektivní smlouvy. Měli jsme asi 200 tisíc různých sektorových, kolektivních To Nyní, nyní máme pouze 10. Proč? Protože legislativa se skutečně snaží deregulovat tyto aspekty a v podstatě to odrazuje od těchto kolektivních smluv. A nejenom to. Dokonce je nemožné pro sociální subjekty a aktéry diskutovat, dohod, provádět dohody ohledně například eh, celonárodních průměrů v oblasti mest a podobně. Skutečně to, toto je pouze samozřejmě jenom jeden příklad této problematiky. Další mm, věci budou následovat. My se snažíme reagovat na tyto problémy, řešit to nejenom na úrovni institucí, pokud jde například o problém nezaměstnanosti, podporujeme různé programy, projekty, které by do roku 2016 měly poskytnout pracovní místa asi 200 tisícům nezaměstnaných. Samozřejmě, že to ještě samo o sobě nevyřeší tyto problémy. Máme 25, 20% naší pracovní síly, která je nezaměstnaná, což představuje 1 milion 250 tisíc nezaměstnaných lidí, ze, ze kterých 800 tisíc jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Ovšem, rád bych pohovořil spíše o institucionálním aspektu celé této situace, především s ohledem na to, že se to netýká pouze Řecka, ale všech ostatních evropských zemí. A tím se dostávám k tomu druhému důvodu toho předpokladu, ze kterého vycházím. To znamená, že my jsme v podstatě jakýmsi zrcadlem budoucnosti vývoje Evropy poslední memorandum MOU neobsahuje vyčerpávající seznam legislativní opatření, která by měla být aplikována v Řecku. Pouze to od nás žádá, abychom přijali legislativu v této oblasti v zájmu těch nejlepších mezinárodních i evropských postupů, což je Což znamená, že v podstatě, když ty nejlepší osvědčené evropské postupy budou představovat deregulaci nebo rozsáhlou deregulaci, tak to, o čem budeme v Aténách zítra hlasovat, rovněž bude znamenat legislativu, která bude platit den poté v Madridu, Paříži, Římě. To znamená, že my vlastně jakožto evropské instituce a především Eh, Evropský parlament by měl velice bedlivě sledovat všechny tyto, všechna tato jednání a legislativu. My, Mezinárodní organizace práce by měla být na základě tohoto memoranda takovým konzultačním orgánem a proto bychom chtěli poprosit i váš výbor, aby byl takovým supervizorem, samozřejmě můžete rozhodnout v jaké formě, abyste dohlíželi nad tímto procesem, ne jakožto zúčastněný člen, ale jakožto Evropská instituce, která má zájem na definici těch nejlepších osvědčených postupů a praxe v tomto odvětví. Jedna věc, kterou jsme pochopili v rámci těchto jednání, je to, že nemůže existovat sociální Řecko v neoliberální Evropě. To prostě neplatí jenom pro Řecko, není to pouze situace Řecka, ale všech ostatních zemí. Co to znamená? Znamená to, že musíme posílit sociální dimenzi ekonomické zprávy a řízení, ale zároveň nalézt nové nástroje sociální zprávy a řízení. Jsou zde určité pozitivní kroky, které vedou k tomuto cíli. V posledních několika měsících jsme to viděli například poprvé Evropská komise přišla se zprávou o sociálním dopadu těchto programů memoranda v Řecku a my to vítáme především ten závazek ze strany pana předsedy Junckera v tom ohledu, že nová sociální legislativa, která se týká sociálních minim, vstoupí v platnost příští, v příštím roce na jaře. A především ovšem jsme ale podpořili takovou nedávnou iniciativu lucemburského předsednictví. Je to takový návrh, který se týká základu vlastně euroskupin, taková vlastně euroskupina ministrů práce, která by byla vlastně na stejné úrovni, jako jsou ministři financí. A tato skupina, euroskupina ministrů práce, by diskutovala mezi sebou nejenom ty přizpů, programy přizpůsobení, ale veškeré pracovně právní politiky v zemích eurozóny. Já si myslím, že je zásadní, abychom ustavili takovou instituci. Bylo by naprosto absurdní, pro ministry financí, aby diskutovali a odsouhlasovali naše programy přizpůsobení v oblasti sociálního zabezpečení a pracovně právních otázek. Bylo by absurdní, aby zde neexistovalo kolegium kompetentních ministrů, kteří o tom mohou kompetentně rozhodnout. Samozřejmě můžeme zde teoretizovat o tom, že by mohlo existovat nějaké společné zasedání těchto ministrů financí a práce, kteří by diskutovali o podobných problémech, jakým je memorandum pro Řecko nebo podobných eh, záležitostech. K tomu došlo, už i v minulosti jsme to viděli a to je dobrá praxe, která by mohla být následována nebudu hovořit dlouze o tom, co zrovna děláme v Řecku. Ovšem samozřejmě já jsem otevřen této diskusi. Ten signál, který bych rád vyslal, je, že nesmíme zůstat osamoceni a nesmíme zůstat pouze na národní úrovni. Musíme budovat nové nástroje, nové nástroje sociální zprávy a řízení a posilovat sociální dimenzi. Toto je budoucnost to je v podstatě jde o budoucnost evropského projektu. A pokud budeme skutečně vlastně legitimizovat právě tyto negativní záležitosti tímto způsobem, jak to po nás požadují, tak možná v budoucnosti celá Evropská unie, možná celou Evropu čeká smutná budoucnost. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, milí Georgi, vážený pane ministře. My jsme to rozdělili následujícím způsobem. Členům je to známo. Nejprve uděláme první kolo koordinátorů za jednotlivé politické skupiny v tomto sále a potom eh, druhé kolo bude volné, smí se hovořit o všem, ale ne více než minutu a půl. Víc eh, nestihneme za tu hodinu. Nejprve pohovoří za EPP Natalia Zowlecka, prosím. Děkuji. Bardzo děkuji za slovo za, a zároveň bych ráda poděkovala panu ministrovi za to, že byl ochoten mezi nás přijít podělit se s informacemi o situaci, která nyní vládne v Řecku hmm, trošku nejsem schopna úplně souhlasit s tím, co pan minister říkal, to znamená, že to, co se děje v Řecku, znamená budoucnost Evropy, nebo že tak bude vypadat. No, víte, my jsme zde právě proto v Evropském parlamentu, abychom spolupracovali s našimi kolegy na národní úrovni, aby tomu tak nebylo do budoucna. Možná jsou v Evropě regiony, místa, která trpí podobnou situací, jako je Řecko. To je samozřejmě, to je, samozřejmě to je pravda, to je možné a právě proto bychom měli udělat vše proto, posílit naše úsilí v tom, aby úkol pro ty partnery, kteří zatím nemají ten prostor diskuze v Řecku v současné době, aby jsme umožnili takový prostor, protože roli těchto partnerů není pouze to, aby jsme vyhráli v něčem, abychom byli lepší, abychom získali nějakou odměnu, ale vlastně i o kvalitu práce, podmínky práce, podmínky pro zaměstnavatele, kteří by mohli vytvářet nové pracovní příležitosti. Čili možná je to taková příležitost rozšířit tuto škálu společenský, nebo sociálních partnerů, tak aby jsme zde měli zastoupeny zájmy obou stran, zaměstnavatelů i zaměstnanců. Řecko by pro nás mohlo být takovým dobrým příkladem a to bych si opravdu přála. Samozřejmě vidíme takové příklady v Evropě, v některých zemích, ovšem ne ve všech zatím zemích, kde skutečně jsme nalezli takové par- taková partnerství, která byla nejkvalitnější a nejschopnější vytvářet pracovní příležitosti. Jutta Steindruck. Děkuji a nyní Jutta Steindruck za SAD. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste dnes tady a jste nám k dispozici pro naše otázky. Sdílím váš názor, že Řecko může být zrcadlem Evropy budoucnosti. Já jsem hovořila před 14 dny se zástupci mezinárodních organizací které hledí na rozvoj Evropy eh, podle příkladu Řecka a mají z toho obavy. Říkají, že dříve byla Evropa kontinentem, kterým byl příkladný pro zlepšování pracovních podmínek, ale dnes eh, bohužel klesá nebo hrozí poklesem. Váš návrh, eh, aby v euroskupině ministři práce seděli na stejné úrovni, stejně tak jako ministři finanční. To se mělo stát skutečností už před lety. Myslím si, že bychom ušetřili lidem mnoho utrpení, jako Němka si dovolím eh, ne tvrdit, že znám situaci v Řecku lépe než vy, já se tam sice několikrát byla, ale i k mé předřečnici sociální dialog země, které mají Nejsilnější sociální dialog to jsou prostě hospodářsky úspěšnější země. Dvě otázky. V odvětvích, kde neexistují žádné kolektivní smlouvy, jsou teď eh, ekonomicky <clears throat> úspěšné? To je spíš retorická otázka. Eh, protože otázka politiky úspor bylo zvýšit konkurenceschopnosti v Řecku. Mělo to nějaký úspěch? A co se týče nezaměstnaných v Řecku, komise teď předložila návrh, jak to vyřešit. Je to úspěšný recept pro Řecko. Děkuji. A nyní eh, Antia McIntyre za EKR. Uh, thank you, minister. Thank you. Děkuji, pane ministře. Děkuji vám za vaši prezentaci. Mám několik otázek. Jsem ze země, která v současné době má vysokou zaměstnanost. Máme ve Spojeném království téměř 75 zaměstnaných lidí a tak bychom si to asi představovali všude po Evropě. A ve stejnou dobu máme mzdy, které stouply v minulém roce o 3 a to je také dobrý vývoj. A já se domnívám, že důležité bylo proto to, jak stát pomáhá rozvoji nových podniků. 85% nových zaměstnání vzniká v nových podnicích a firmách. A proto já se ptám, co děláte v Řecku, abyste podpořili malé podniky a také podnikatelského ducha, tak aby malé podniky se snažili tímto způsobem vytvářet nová e, pracovní místa a řešili tímto nezaměstnanost. Děkuji vám. A nyní by byla na řadě Alde a za Alde tady nikoho nevidím. A pak je na řadě Laura Gea, tu také nevidím. EFDD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vítám pana ministra a jsem rád, že mezi nás pře- přišel. Já mám mnoho otázek, ale vy. E, mám pocit, že vy nám nedáte žádnou odpověď. Vy jste tady také pouze využíván a já si myslím, že bychom spíše se měli ptát a ptázat tyto otázky jednotlivým mezinárodním institucím. A já se tedy ptám, myslíte si, že tito lidé v této místnosti mají zájem o Řecko a o nezaměstnanost a zaměstnanost a všechno jedno to, co chce komise a tito lidé chtějí více peněz, aby lidé z Řecka podpořili rozpadající se eurozónu. A jak to bylo v Řecku? Bylo, třikrát se hlasovalo proti a třikrát byli lidé v Řecku proti velkým škrtům a přesto k tomu došlo a nyní dochází k velké privatizaci. Takže proč vy neustále volíte, když nemůžete nic vyřešit? Všechno se vyprodává. Řecko bylo, tak říkajíc, prodáno, demokracie byla prodána. A jestliže opravdu chcete pomoci své vlastní zemi a zachránit ji, pak je jediná šance. Prezident Holland Eh, to řekl jasně minulý týden v Řecku. Buď to budete akceptovat ještě větší kontrolu, anebo opustíte EU. A to znamená, že stejně budete vystaveni velké kontroly. A eh, Německo a další evropské instituce nyní v Řecku vládnou. Děkuji vám, pane ministře. So, ich wüsste eigentlich... Ano, myslím, že všichni v této zemi se, v této místnosti se zajímají o situaci v Řecku a jestliže vy si myslíte, že já jako předseda dávám přednost své vlastní frakci, tak to tak není. A to by bývala byla totiž byla GUE na řadě a nyní neokliza GUE. Děkuji, pane předsedo. Milí Jergosy, srdečně tě vítám zde v našem výboru, vítám tě za GUES. Mám velkou radost z toho, že jsi mezi námi, protože si myslím, že je důležité, abychom se zde snažili řešit problémy mezinárodním způsobem. A to co se nyní odehrává v Řecku, tak to opravdu může se odehrávat na mezinárodní úrovni. Také se hovořilo o tom, že má být do této situace zapojena Mezinárodní organizace práce a já si myslím, že je dobré, že nyní je tady pokus vytvořit určitou rovnováhu, protože zatím řešili situaci především technokraté. A tady tak takovýto problém jsme viděli v Řecku, ve Španělsku, v Portugalsku i u nás na Kypru. A tady jsme viděli tyto hrozné dopady politiky trojky. Viděli jsme ta vysoká čísla nezaměstnaných, která se vyskytují i v ostatních zemích, kde platí programy trojky. A toto má také, tyto programy mají negativní dopady na důchodce a další sociální skupiny. Ty jsi také hovořil o tom, že by všechno mělo, že by měla vzniknout euroskupina, která by se zabývala problémy zaměstnanosti. Komisařka Tysenová hovořila ve své prezentaci o sociálních indikátorech, které je třeba zohlednit. To je správná iniciativa, ale my tady máme určité uh, námitky. V rámci ekonomického řízení pak máme také e, evropský semestr a zde v těchto všech projektech vládní e, neoliberální projekty a aspekty. A já bych byl rád, kdyby se k tomu také vyjádřil. A nyní mm, hovořil jste sice správně, ale velice dlouho. A nyní Jean Lambert za zelené. Uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, děkujeme pane ministře za to, že jste mezi námi za vaši prezentaci. Já si myslím, že náš výbor skutečně, že nám již dlouho leží na srdci demokratický deficit, to, jakým způsobem se s touto krizí zacházelo. A náš výbor byl v tomto ohledu velice jasně jsme to říkali, my potřebujeme silnou sociální dimenzi, nejenom ekonomickou dimenzi. Kolegové se zmíní o těch sociálních indikátorech, ukazatelích. Ano, náš výbor se projevil velice aktivně v těch indikátorech nad rámec HDP, to znamená nejenom ty indikátory růstu, ostatní indikátory, které jsou důležité. A v rámci Mezinárodního měnového fondu víme, že tam skutečně vlastně došlo k určitému tření uvnitř eh, tohoto fondu, právě se tam hovořilo o té potřebě obnovy pracovních příležitostí a tak dále. A ten váš nápad s tou ministerskou skupinou, která by v podstatě vlastně přinesla ten sociální aspekt, který by doplňoval ekonomický aspekt. Ano, to je něco, co je velice zajímavé. My bychom k tomu ještě možná přidali environmentální složku, která rovněž by mohla mít dopad na vaši nejenom ekonomiku, ale i na cestovní ruch. Pokud jde o naši roli Evropského parlamentu a nějaký dohled nad memorandem porozumění, to rovněž souzní s tím, co si přejeme v našem parlamentu. A to je zaangažovanost do celého tohoto procesu z naší strany, aby to jaksi nebylo prováděno někde na dálku bez našeho zásahu, abychom v podstatě pouze nějak potom expoz reagovali nebo nebo podstatě vlastně my bychom rádi viděli, abyste šli směrem, který si přeje vaše vláda a ne to, co je vám vnucováno ta cesta, která, kterou jste si nezvolili. Čili my opravdu v našem výboru bychom chtěli, aby Evropský parlament mohl reagovat na tyto problémy demokratického deficitu v rámci jednotlivých politických rozhodování, aby jsme si byli vědomi dopadů a možných důsledků. A zároveň bych se ráda zeptala, co děláte v Řecku prvků v rámci sociálního, rovněž teda sociálního dialogu, který je součástí demokracie. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní Dominik Matán za ENF. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál panu ministrovi za to, co řekl. Pochopil jsem, co řekl, že nebude sociální Řecko v neoliberální Evropě. Také jsem dobře pochopil jeho apel o pomoc mít více porozumění a více spolupráce eh, s Evropskou komisí, eh, protože pak, když tomu nebude všechny země, tím budou dotčeny. Pane ministře, děkuji vám mnohokrát. To je vlastně důkaz toho, že Evropa se stala nástrojem, který válcuje lidi. A jak už to řekl před chvilkou jeden můj kolega, eh, je to prostě poklesání čení demokracie den za den, eh, protože když lid hovoří, Evropa nenaslouchá. Děkuji. Děkuji. A nyní Elizabeth Monšantě. Děkuji vám, pane předsedo, pane ministře. Děkuji za to, že jste přišel mezi nás a představil nám vaši analýzu situace. Eh, Řecko mi nedělá dnes problém, ale ráda bych řekla, že veškerý můj profesionální život jsem se zaobírala Řeckem. Ráda bych řekla, že v tomto výboru se zaobíráme speciálně se sociálními evropskými fondy, zejména integračními fondy pro zaměstnanost. A my jsme tady 20% vyhradili pro boji proti chudobě a, mezi, a bojovat proti mládeži, to jsme nastartovali program pro zaměstnanost mládeže. Ráda bych věděla, Jaké jsou vaše akce pro zintenzivnění využívání těchto fondů? Já jsem slyšela spoustu věcí o evropské politice, ten stroj, jak to válcuje, ale my jsme dali podporu vám eh, pro řecké občany, specializovanou. Eh, a zatím vy ze 40% nevyužíváte evropské fondy. A eh, Jakou politiku chcete specificky provozovat, aby se to zlepšilo? Protože my máme potřebu, aby vy jste nacházeli zaměstnanost pro občany. Děkuji. To bylo disciplinované. Agnes Imperius, prosím. Dank u wel. Dank ook dat u hier aanwezig bent. En... Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás. Děkuji za slovo. Jestliže toto má být obraz Evropy, no tak eventuálně. Uh, Nyní e, jsou v Evropě k dispozici 6,5 miliard euro e, na boj proti nezaměstnanosti mládeže a v této souvislosti mám následující otázku. Využijete tyto peníze a jestliže to nebudete využívat, tak můžete říci, si, jaké existují potíže při využívání těchto finančních prostředků. Já si myslím, že je nutné v této otázce něco udělat, podíváme-li se na čísla. A druhá otázka se týká sociálního dialogu. Já vím, že jsou lidé, kteří říkají, ano, to se týká Řecka, ale když Evropě dopustíme, aby se někde v některé zemi také porušovala základní sociální práva, tak eh, můžeme říci, dnes seš na řadě ty, potom budu třeba na řadě já. Co tedy můžeme udělat například v Evropském parlamentu, abychom zabránili eh, porušování sociálních práv a jak můžeme proti tomuto porušování bojovat. Musí musíme také do toho zapojit například Mezinárodní organizaci práce. Děkuji vám. Maria João Rodriguez. Dobré odpoledne, pane ministře, vítám vás mezi námi. My jsme tady, abychom Řecku pomohli. My chceme Řecku pomoci a já bych se ráda zaměřila na e, jednu věc a to je především tvorba pracovních míst. Vy jste zmínil to, že sociální euroskupina poprvé zasedala a to se mi zdá, že je velice zajímavá a dobrá iniciativa, protože v posledních letech jsme viděli, že eurozona se nechovala správně a někdy zničila života schopné podniky. To je to, k čemu došlo jak v Řecku, tak i v jiných zemích. Tak proto se vás chci zeptat na následující. Jak můžeme napravit toto nesprávné chování? Jak můžeme vytvořit podmínky pro další vznik kvalitních pracovních míst? Například eh, pokud se v oblasti tedy přístupu eh, podniků k úvěrům a také pokud se týká zvýšení vnitřní spotřeby a také pokud se to týče e, sociálních programů, které existují v Evropě. Co lze tedy v budoucnosti zlepšit? Děkuji. A nyní Nikolas Kuntis. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já rovněž, že si dovolíte vyhrát, osobně mezi námi přivítal mého přítele, našeho bývalého kolegu. Já, jestli dovolíte, nebudu hovořit obecně, spíše jedna taková konkrétní otázka. Vážený pane ministře, vy jste se zmínil o nezaměstnanosti, o nezaměstnanosti v Řecku, nezaměstnanosti mladých lidí v Řecku. Řecko v podstatě rovněž má bohužel takový velice smutný rekordy, pokud jde o nezaměstnanost žen a dlouhodobě nezaměstnaných. A nyní dovolte můj konkrétní dotaz. Jsou to, je to otázka do, takových dotací pro nezaměstnané. Asi před dvěma lety se s tím začalo, když to porovnáme s ostatními zeměmi v Evropě, pokud jde o různé dávky v nezaměstnanosti, že zde si máme, nebo zdá se, že nebo ty podmínky pro to, abyste mohli sáhnout na takové dávky, jsou mnohem přísnější a dokonce i ta délka poskytování těchto dávek příspěvku v nezaměstnanosti je jedna z nejkratších v Evropě. Pokud jde o jednání o memorandu. My jsme právě si položili tuto otázku, vím, že se tam o tom hovořilo, o těch kritériích, pokud jde o nezaměstnanost, jednotlivá kritéria poskytování dávek, délka poskytování eh, těchto dávek i pro osoby OSVČ. Proto si chci zeptat, zda se o tom vůbec hovořili, zda jsou zde nějaké možnosti rozšířit tyto dávky na jiné kategorie pracujících a tak dále. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní Lambros Frontulist. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, vy jste nalezl krásná slova, řekl jste, že pracovní reforma v Řecku bude zrcadlit eh, situaci v Evropě. To jsou krásná slova, ale to oževé, ožehavé téma nezaměstnanosti, k tomu jste mnoho neřekl. Jak ze nalézat snadné řešení eh, pro nalézání práce s barbarským zdaněním zaměstnanců důchodců. A eh, jak chcete, aby se investovalo do Řecka, když se stále mění pravidla? Eh, kontrola tady už existuje ze strany ministrů hospodářství, které nám dávají Eh, eh, různé eh, předpisy, ale vy nemají, nemáte zřejmě odvahu použít ty programy, které jsou k dispozici. Ono je tomu tak, že jste podepsali třetí memorandum a tím se poškozují je veřejný prostor. Existuje celá řáda letiš pod německou kontrolou. Máte možnost klást nějaké podmínky. A děkuji vám. Tak. A jako poslední na seznamu kostatinka Kuneva, prosím. Se jenom zeptám, kdo by ještě chtěl hovořit a potom uzavřu seznam řečníků. Právě se informujeme o nás ale zaznamenali jsme vaše přihlášku a tím ukončuji seznam řečníků, prosím. Děkuji vám. Pane předsedo, chtěla bych vás mezi námi srdečně přivítat. Děkuji také za to, co jste nám řekl. Mám jednu poznámku. Když někdo z výboru pro zaměstnanost by se chtěl připravit na slyšení s řeckým ministrem, kdyby si přečetl text, který jsme dostali, v Evropském parlamentu k tématu zaměstnanosti, pak bychom viděli pouze jeden aspekt řeckého problému. Ale existuje studie o vývoji v Řecku, která eh, říká, že problémem pro řecký lid v posledních pěti letech bylo, že nedošlo k žádným strukturálním změnám to znamená řecký průmysl. V tom se nic ne, neuděl, nedělo. Takže se to neuvádí jako důvod. Domníváte se, výbor pro zaměstnanost eh, nepodporuje bezpodmínečně názor těch, kteří provedli tuto studii. A teď tu máme ministra který zastupuje levicovou vládu, která stojí před velkými problémy. Ale teď něco k tématu. Nemohu říci, co je mm, větší problém, jestli pojištění, systém zajištění nebo nezaměstnanost, protože obě je problematické. A každé opatření, které se realizuje v oblasti zabezpečení, nenalezneme-li možnost zároveň potírat nezaměstnanost, nevytvoříme-li pracovní místa, nenalezneme-li nové prostředky pro tento systém, tak budeme moci platit pouze nízké důchody, kdybychom je snížili eh, pod eh, důchody v Číně. Chci říct se následující. My ve výboru pro zaměstnanost uděláme všechno, co je v našich silách, aby bylo možno vytvořit pracovní příležitosti v Řecku, aby byla otevřena cesta pro investice. Ale tam, kde je možné také důstojně vydělávat a kde není žádná deregulace. Srdečně děkuji. Děkuji. Děkuji vám. A nyní má slovo Anne Gerike. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, já jsem tady jako Evropan, ale cítím se také jako celo, eh, světoběžník, ale dnes tady sedím také jako Němec, neboť německé banky posílaly do Řecka úvěry, které však měly vědět, že nelze úvěry rozdávat do nekonečna. A nyní také to splácení těchto úvěrů, to je podvod, protože vyplacené peníze do Řecka, ty byly okamžitě vyplaceny bankám. A je to také podvod na daňových eh, poplatnicích, protože vlastně byli podvedeni. A tady se hovoří o větší zaměstnanosti a my musíme také zaměstnanost zaměstnanost uznávat. My musíme také vyplácet matkám e, plat za výchovu dětí. A to, to by se mělo také e, platit podle výše platů v mateřských školkách a věslích. A také mělo by se to financovat podobně jako důchody. To by pak vedlo ke spokojeným rodičům a pak by také mladí lidé měli lepší perspektivy. To jsou peníze, které musí zůstat v regionech a to je také podpora rodinných podniků a to by vedlo k trvale udržitelným podnikům, protože rodinné podniky se dětí. A já bych si takovýto projekt přál, když byste se do něj pustili, protože z Řecka pochází také demokracie proč, neměli, proč byste tedy neměli začít i v této oblasti? A nyní pan Rydanke? Paní, děkuji, pane předsedo, pane ministře, jsem tady za zelené. Děkuji vám za to, že jste přišel mezi nás kolegů se zmínilo o mnoha dobrých záležitostech. Chci zopakovat také tuto iniciativu týkající se zaměstnanosti mládeže. My jsme také schválili předběžné financování, protože mm, my eh, jsme eh, si dělali starosti také o využitelnost Eh, těchto zdrojů. A doufám, že tyto peníze se dostanou k mladým lidem v Řecku. A já se za druhé chci také zeptat na jedno rozhodnutí týkající se strukturálních fondů. My jsme již hovořili o prefinancování a já se nyní chci zeptat konkrétně na to, jak chcete využít tyto peníze nejenom, abyste vytvořili pracovní místa, ale aby tato pracovní místa byla trvale udržitelná. A potom tady byla také schválena technická asistence ze strany komise. Co vy potřebujete, jaké kroky se mají udělat, aby toto bylo úspěchem, protože my víme, víme, že toto všechno je velice naléhavá záležitost. Děkuji. Děkuji. A posledním řečníkem je Konstantinos Papadakis. Pane Katrogalosi, vy jste hovořil o tom, že evropský sociální model byl narušen a že teď se nepoužívají ty nejlepší techniky. Ano, ale politika neodemokratie pasoku, ale i vaše politika při zavádění všech těch úsporných opatření, v těch se přeci pokračuje. Ukazuje se, co se stalo, krátí se důchody a teď i v Řecku byl odstraněn kasati, kteří mají důchod tisíc, tisíc sto eur, jsou označováni za boháče. To jsou lidi, kteří 40 let tvrdě pracovali, aby tyto peníze dostali. A je tomu také tak, že se zvýšilo zdanění zdravotnictví, celá řada jiných poplatků. To je vaše politika. Sociální výdaje byly omezeny. Je tady celá řada krácení v sociální oblasti, škrtů tedy, promiňte, u všech možných příspěvků. A to všechno vede k tomu, že už neexistuje žádný pátý příjem. Ti žádný slušný příjem. Všichni mají nízké příjmy. To je ta současná politika. Všechno se to narušilo, všechno se zničilo. To znamená, že bude existovat dlouhodobá nezaměstnanost, a veškerá práce za, práva zaměstnanců budou zničena. To je politika Evropské unie, konkurenceschopnosti, flexibility. A víte, že zaměstnanci v Řecku v budoucnu se odsnou na ulici. Děkuji vám, děkuji. Můj sekretariát mi právě upozorně na to, že jsem přehlédl jednu řečnici, ale ona je skutečně ta naprosto poslední řečnice v tomto kruhu. Prosím, Evelín. Děkuji. Děkuji, že smím položit otázku a budu velice stručná. Vážený pane ministře, vláda, která musí provádět privatizaci, samozřejmě stojí pod obrovským tlakem. Co děláte, aby se přitom zachovala odborová práva, práva těch, kteří se zasazují o práva zaměstnanců, zejména v podnicích, které mají být privatizovány. Co děláte? pro tyto lidi, aby odborová práva byla dostatečnou měrou zohledňována. Děkuji mnohokrát. To bylo krásně krátké, takže Žorži, máš slovo. Myslím tě, odpověz eh, pokud možno na všechny. Eh. Já se samozřejmě pokusím odpovědět na všechny otázky, ty konkrétní jistě alespoň tak stručně a potom se pokusím ty jednotlivé takové skupiny otázek, které se týkají demokracie, různých našich perspektiv do budoucna, ty sociálně vlídné politiky, memorandum a tak dále, ty vezmu vlastně unblock. Takže koordinátorka za IPP. Já jsem nikdy netvrdil, že ta situace je stejná nebo stejně špatná v celé Evropě. Já jsem v podstatě hovořil o dvou vizích, které se konfrontují v Evropě. Jedna, která se spíše blíží sociálním modelům a druhá, která se spíše blíží těm tomu ekonomickému neoliberalismu. A my v podstatě u nás v Řecku v podstatě jsme chtěli spíše dbát na ty evropské sociální hodnoty a najednou se vlastně nebo v podstatě ten, ten Dickinsovský od toho, odklonit se od toho eh, Dickinsovského modelu kapitalismu. A najednou vidíme, že to v Řecku vypadá úplně jinak, pokud je o ten ekonomický směr. A nyní v podstatě vlastně, ano, jistě máte pravdu, že jediný sektor, kterému se daří a který má kolektivní sociální dohody, je sektor, který se týká cestovního ruchu. Tam to je víceméně v pořádku. A pokud je o konkurenceschopnost, dokonce i zaměstnavatelské organizace si nemyslí, že v podstatě největším problémem jsou mzdy, protože vidíme například Bulharsko, které má pouze jednu, jednu třetinu našich mest. A v podstatě nemůžeme říci, že by teda ta situace byla až tak šílená. Ovšem nám jde právě o to, abychom měli určitou stabilizovanou situaci a přidanou hodnotu založenou na vědomostech, protože toto je výhoda Evropy a i u nás v Řecku my máme opravdu nesmírně vzdělanou mladou generaci, ze kterých 360 tisíc nám právě odešlo do jiných zemí. Toto je obrovský problém, kterému čelíme, tento, tento odliv mozku, to je zásadní problém. A jakým způsobem podporujeme podnikatelskou sféru? My samozřejmě se o to snažíme. Ovšem, bohužel, u nás nedošlo k rekapitalizaci bank dostatečným způsobem a proto bude veliký problém pomoci začínajícím podnikům. Proto to v rámci první revize programu právě tomuto aspektu věnujeme obrovskou pozornost a poté by mělo dojít k rekapitalizaci bank, aby došlo k uvolnění finančních prostředků. Privatizace. My jsme v tomto memorandu zabránili privatizaci v některých zásadních sektorech, například energetika nebo vodohospodářství, které byly začleněny do těch původních memorand. Je pravda, že se nám nepovedlo zabránit privatizaci sektoru, ve kterém teda jsme úplně chtěli tomu zabránit, například ve veřejnoprávním sektoru, například Pireus a jeho přístav, nebo například letiště. To je pravda, to se nám nepovedlo. Ovšem, i u těchto privatizačních projektů jsme trvali na tom, aby pracovně právní vztahy byly chráněny a stejné kolektivní smlouvy jsou v platnosti přesně tak, jak tomu bylo v minulosti. Dále to bylo několik otázek strukturálním fondům, především otázky záruk pro mladé. My se ano, zaměřujeme na lepší využití evropských finančních prostředků a právě proto jsme v rámci mého ministerstva vytvořili takový post alternujícího ministra, kterého role je právě v této oblasti. Konkrétní čísla vám zatím ještě nemohu poskytnout, protože tento alternativní ministr jistě by vám poskytl mnohem konkrétnější obrázek. Ovšem, máme zde asi 1900 15 lidí, kteří prošli tímto programem, nezaměstnaní, kteří prošli tímto programem a až do února bychom chtěli ještě do podobného programu začlenit 210 tisíc, což je mnohem vyšší číslo, než jak slibovala předešla vláda. A nyní to byla taková skupina velice zajímavých otázek, které směřovaly k sociálnímu deficitu. Že v podstatě celý ten dialog a jednání k tomu nakonec vedli že ten problém demokraticky by tam stejně byl či nebyl. Ano, je to mm, pravda, ovšem, jak jsem se o to zmínil v úvodním slovu, moje vláda, evropská levice, kterou, kterou zastupuje Syriza, ona chce zůstat v Evropské unii. Proč? Protože chceme změnit tuto situaci, protože chceme posílit sociální dimenzi Evropy a chceme rovněž posílit demokratický potenciál všech institucí, například Evropského parlamentu. To je jeden z důvodů, proč jsme zůstali v EU a proč vás prosíme, abyste nám pomohli nalézt určitou možnost, nebo řekněme, abyste se stali určitým dohledem uh, nad tímto procesem memoranda. No není to me, eh, bilaterální záležitost, to je jasné, je to celoevropská záležitost. A když se nad tím zamyslíme, tak zjistíme, že v těch šesti měsících, v těch tvrdých jednání, vyjednávání, která probíhala s Řeckem, mezi Řeckem a evropskými institucemi, jakože Mezinárodním měnovým fondem, v těchto šesti měsících jsme vytvořili takový společný evropský veřejný prostor, když pan Schäuble nebo Varoufakis přišli s nějakým projevem. Simultánně to bylo okamžitě přetlumočeno do všech našich jazyků, do všech našich zemí. Čili Nejde pouze o takové ty paralelní národní monology, o politice škrtů, úspor, deregulace. Ne. Došlo ke strukturovanému dialogu. Na transnárodní, celoevropské úrovni, což je základním prvkem evropské demokracie. Pokud nebudeme mít takový společný prostor, tak nikdy nedosáhneme fungující demokracie. Čili tyto věci jdou paralelně ruku v ruce posílení sociální dimenze na jedné straně a na druhé straně demokratické aspekty evropských institucí. A nyní to byla další skupina otázek typu, jak bychom mohli posílit tuto sociální dimenzi. Nejprve tím, že přijdeme s novými nástroji. Například lucemburské předsednictvo zvažuje tu euroskupinu ministru práce, to je jeden z, jedna z těchto možností. Ne proto, že by někdo požadoval nějakou další kontrolu či zátěž, nějakou další úroveň k těm stávajícím. Ne, naopak, jde o určité vyvážení té jednodimenzní ekonomické diskuze, sociálním aspektem a sociální diskuzi. A v tomto rámci zároveň uvidíme další využívání stávajících standardů a norem, například horizontální sociální doložky, které bychom mohli se snažit začlenit napříč všemi politikami. Mohli bychom zvážit i ratifikaci Evropské sociální charty na evropské úrovni, která je závazná pro jednotlivé členské státy, ovšem ne pro Evropskou unii jako celek. Základní otázka ovšem zní, jak podnítit evropský sociální dialog nejenom na národní úrovni, jak ho aktivovat na celoevropské úrovni. Nesmíme zapomínat na to, že pokud jde o Řecko, právě tyto strukturální reformy se teoreticky snažily o zlepšení konkurenceschopnosti. Ovšem v praxi to mělo devastující dopad na sociální dialog v Řecku, protože tím vlastně sociální, sociální partneři nebyli schopni diskutovat například o mzdách. Nemohli jsme dospět k kolektivním smlouvám, k sociálnímu dialogu, což jsou základní předpoklady fungování těchto institucí. Já zůstávám optimisticky naladěn. Je pravda, že se nám nepovedlo dosáhnout dohody s našimi partnery, takové dohody, jakou bychom si byli bývali přáli. Toto nové memorandum porozumění je v podstatě vynuceným kompromisem. Je tam mnoho neoliberálních eh, opatření, opatření mm, recesního charakteru. My se to snažíme nějakým způsobem vyvážit tím, že se snažíme podpořit růst a nestrácet ze zřetele sociální dimenzi našeho úsilí. Je to samozřejmě zatím taková sázka do loterie. Ovšem, víte, ono nejde pouze o naši národní úroveň, ale aby i ostatní země v Evropě vyhrály v tomto ohledu. Proto se na vás obracím a myslím, že společně by se nám mohlo povést nalézt lepší a sociálně spravedlivější Evropu. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Myslím si, že nemusím zdůrazňovat, že stojíme po vašem boku. Také na počátku padly zde pochybnosti, že Řecko není tak extrémní příklad v Evropě, ale 28 20 zemí EU byly poškozeny v důsledku finanční krize. A to nebylo jenom v důsledku činnosti trojky dvě země jsou na tom nejhůře a jedna z nich je Řecko. A nyní jsme dospěli do situace, kdy musíme požadovat, aby to, co Jean-Claude Juncker a v minulém týdnu také kolegium komise rozhodli. A tady chci citovat, že chtějí zahájit eh, nově novou etapu sociálního dialogu. Já čekám ještě na obsah, uvidíme, co z toho bude, ale chci také jasně říci a myslím si, že to je i v naše, ve vašem zájmu, že sociální dialog není to, když si sedneme k jednomu stolu a pak si na závěr řekneme, že je dobré, že jsme, se o tom, že jsme si o tom popovídali. Nejlepší výsledek sociálního sociálního dialogu jsou dohody mezi sociálními partnery na podnikové úrovni, na národní úrovni a také na mezinárodní úrovni. To je to, čemu říkáme v Německu kolektivní dohody. A to je centrum, jádro sociálního dialogu a toto jádro v průběhu krize velice utrpělo, a to především Řecku. A my rádi také se budeme podílet na této diskusi, jestliže o to bude mít komise zájem a vy o to zájem máte. Ve čtvrtek se ve skupině koordinátorů pobavíme o vašem návrhu. Já také předložím návrh, aby náš výbor e, vytvořil monitorovací skupinu, která bude sledovat novou pracovně právní legislativu v Řecku a uvidíme, které experty bychom ještě zapojili do této skupiny. Myslím si, že takto bychom mohli pracovat a uvidíme, co nám přinese budoucnost. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste přišel mezi nás a chtěl bych se s vámi rozloučit. Okay. Okay. So vielleicht noch eine Antwort? Ještě jedna připomínka před tím, než ohlásím další bod. Já vám chci oznámit, že se budeme že se nyní můžeme těšit na jednu prezentaci týkající se pracovně právních vztahů, ale chci vám sdělit, že ve středu se bude konat konference o zaměstnanosti a sociální soudržnosti v Evropě a to od 14 do 15 hodin a od 16 do 19 hodin v ASP 1 G2 se nás náměstkyní ministra Řecka paní Andropoulos. Takže kdo má o to zájem, prosím přijďte. Takže je to ve středu 14 až 15 hodin a 16 až 19 hodin ASP 1 G2 a je to s Roniou Antonopoulos. Ano, a nyní přicházíme k bodu číslo 5. To jsou sociální a pracovní práva EU a právo vnitřního trhu EU. My jsme zadali jako výbor studii, kterou nyní můžeme prezentovat. Tato, tato eh, studie nyní k dispozici a já mezi námi vítám paní Šík z Univerzity Belfastu a paní Alberty z Lícu. Oni nás seznámí se studií a potom zahájíme první diskusi. Já si myslím, že studie obsahuje několik velice zajímavých výsledků. Kdo začne? Já začnu, ano, děkuji vám a děkuji vám, pane předsedo protože také eh, Němčina je mou mateřštinou. Já eh, nyní budu pokračovat v angličtině a chci říci, že jsme rádi pracovali na této studii. A bylo to zajímavé, že byla tato studie zadána nám a ne nějakému syntenku. A vy jste se obrátil nyní na akademickou obci, která tuto studii zpracovala my máme prezentaci ve formě folií a moje kolegyně Alberty vás seznámí s empirickými výsledky. Tato studie nebyla zadána jako konkrétní studie. Evropský parlament žádal obecné zkoumání sociálních a spo- e, pracovních práv a práva vnitřního trhu. A tady šlo o to, abychom se také zabývali tím, zdali e, sociální a právní právo je relevantní. Zdali e, toto právo také odpovídá vnitřnímu trhu. A my jsme zpracovali tuto studii, která má 129 stránek. My jsme se nerozhodli, že budeme pracovat na těchto právech e, na, ve formě sekundárního práva. My jsme vycházeli ze sociální charty, která je závazná a která zabezpečuje, že sociální a pracovní právo má stejnou relevantnost jako právo vnitřního trhu. A tento závazný nástroj musí také zavazovat legislativce. A z této myšlenky my jsme vycházeli. My jsme se zabývali tím, jak e, údajné tenze mezi sociálním právem a právem e, vnitřního trhu lze pozitivně vyřešit. My také dáme, určitá doporučení, která jsou v však pouze příklady. A nyní doufám, že to bude fungovat a nyní se chci vyjádřit k tradičnímu vnímání této tenze. My jsme se zaměřili na to, že sociální a právní, eh, pracovní práva jsou formulována a zakotvena eh, v článcích 12 a 28 a potom také sociální zabezpečení je v, zakotveno v článku 34. Tato práva, která vychází z měkkého práva ze směrnic, nejsou zatím úplně implementována. Pokud se týče společného trhu, tak tady jsme se zaměřili na ekonomickou volnost, volnou hospodářskou soutěž, také na články 101 a 102 smlouvy o fungování EU. Takže tradiční napětí souvisí s tím, že právo vnitřního trhu má prioritu, ale podíváte-li se na normativní rámec, pak vidíme tady odlišný obrázek. Je tady vztah mezi eh, sociálními a pracovními právy a právem eh, vnitřního trhu. Podíváte-li se na eh, kolektivní práva, tak tady se vnímá určitá tenze a to najdete na straně 10 a potom dále na stránkách 30 až 53. Podíváme-li se na kolektivní práva, tak všichni znají případ Lajky E. Laval, tady se hovořilo o tom, že existuje volný pohyb a také volné právo usazování a té mohou být v rozporu s kolektivními právy. A to je třeba napravit. A proto to je třeba zde podniknout určité kroky. A potom tady máme také práva hospodářské soutěže. A tady je pouze eh, malý zákaz, například zákazy kartelů a také je tady malá doložka, která se týká zneužívání dominantního postavení. A podíváte-li se také na spravedlivé pracovní podmínky, tak toto je také, tak říkajíc, v rozporu ekonomickými svobodami. Například eh, směrnice o vysílání pracovníků vedla ke vzniku eh, zranitelných pracovních míst protože pracovníci nejsou ve místě práce eh, také respektováni rovnoprávně. Spravedlivé pracovní podmínky mohou být také napadeny ze strany výběrových řízení. Podíváme-li se na sociální zabezpečení, my jsme byli také překvapeni, protože to je ten nejvýraznější aspekt. Mě zde eh, by měli eh, mít pracovníci stejné podmínky, ale také se začalo hovořit o tom, zdali všichni pracovníci pracují opravdu ve stejných podmínkách. Takže sociální zabezpečení může být také napadeno judikaturou proto že některé podniky eh, mohou eh, například také trpět tím, že jsou eh, zakázány kartely. A my tady vidíme celou řadu napětí, mnoho tenzí, které zažíváme jak na národní úrovni a také na mezinárodní evropské úrovni. A nyní předávám slovo kolegyni. Děkuji za slovo. Já vám sdělím více o empirické studii. My jsme vycházeli ze čtyřech případových studií a zkoumali jsme podmínky ve Španělsku, v Irsku, Polsku a ve Švédsku. E, také jsme se zabývali vnímáním těhoto napětí sociálními partnery. A jedno hlavní napětí, které zde existuje mezi volným Eh, eh, poskytováním služeb je u vysílaných pracovníků. A to souvisí s tím, když vysílaní pracovníci jsou ještě najmuti agenturami. A eh, například v Irsku je snadné vytvořit takovéto agentury a pak dochází k velkému zneužívání, protože je tam slabá regulace těchto agentur. A to se o, o, stalo především tehdy, když byly zakázány sektorální smlouvy a vznikly nejisté pracovní, nejistá pracovní místa. Lidé jsou zaměstnány agentury se sídlem v Irsku, ale ty Irsko je pouze zneužíváno kvůli eh, příz, eh, příznivým daňovým podmínkám, ale zaměstnávat učitelské svazy a také zástupci odboru se shodli na jednom bodě a to, že je například toto nutné regulovat, pro, například ve stavebnictví, tak, aby bylo možné zlepšit eh, podmínky pro vysílané pracovníky, aby nedocházelo k dumpingu. A také směrnice o prosazování rovných podmínek existuje, ale je ještě před námi mnoho dalších výzev. Například to souvisí také s tím, že není na národní úrovni dostatek finančních zdrojů. Ale také se šíří skepse, Eh, vzhledem k tomu, že nemáme dostatečné kontroly. A tím pádem se pracovníci dostávají do šedé zóny a eh, namísto toho, aby pracovní situace se zlepšila, pak se zhoršuje. A ve Švédsku fungují Eh, odbory, které se starají o lepší situaci vysílaných pracovníků na pracovišti. A například v oblasti péče také existují vysílení pracovníci a tam do, jsou velice zrate, zranitelní. A potom je tady ještě další oblast, kde dochází k velké tenzi mezi volným poskytováním služeb a sociálními právy, to je oblast výběrových řízení, kdy míst místní orgány nemají prakticky žádné kontrolní možnosti vyslané pracovníky kontrolovat. Takže například v Irsku jsme viděli to, že odbory představili docela pozitivní k možnosti zlepšení situace přímo na místě, na pracovišti, pokud nová směrnice, která se týká veřejných zakázek, bude transponována skutečně robustním způsobem, ovšem zároveň ještě pořád vidí obrovské výzvy. V Jersku, v Jersku jsme viděli několik takových možností v různých situacích, kdy odborové svazy byly schopny například specifikovat sociální doložky v rámci kolektivních jednání a probíhá například ve Švédsku konkrétně takový ten proces, kde kolektivní smlouvy nebudou moc být aplikovány v případě veřejných zakázek například probíhá rozprava o tom, za článek 18 této nové směrnice je vůbec vymahatelný, protože tam není vlastně univerzálně aplikována, nejsou univerzálně aplikována právě kolektivní dohody. Jirsko, tak tam vidíme pozitivní příklad, například VitaJob, to je taková možnost aplikace na místní úrovni, odbory i místní orgány spolupracovaly při implementaci a prosazování standardů v rámci různých procesů smluvního charakteru. A toto si myslím, že by mohla se stát taková osvědčená praxe. To znamená, že odbory byly konzultovány a monitorují, pozorují skutečně tu možnost implementace na místě. Další dimenze, která se nám zdála nesmírně problematická, je v oblasti sociálního zajištění a sociální asistence. My víme, že vysílaní pracovníci pro tyto pracovníky je obrovský problém přístup k sociálním právům. Dochází čím dál tím více k tomu, že například i takový ehm, ti volně se pohybující pracovníci mají v této oblasti obrovské problémy. Například eh, Evropská, eh, například na, na základě eh, odpovědí z, z kliniky pro evropská práva jsme viděli následující věci. Musíte například opravdu prokázat, abyste měli, sociální, měli možnost sáhnout si na sociální práva, že máte právo pobytu, že máte musíte prokázat jiné další různé záležitosti, což vedlo k tomu, že dokonce s tím zabýval Evropský sociální dvůr, zda teda opravdu tito pracující mají mm, právo domáhat se svých práv, či nikoli. A my eh, jistě vidíme, že v podstatě dochází k pro tyto pracovníky k obrovskému problému, pokud je o volný pohyb, protože to vlastně znamená, že spochybňujeme tato práva volného pohybu v celé Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Takže už asi nám vypršel čas, ale jestli dovolí, tak velice, velice stručně, pane předsedo, velice, velice stručně. Ano, toto vlastně je ta situace přímo na místě v terénu a my myslíme, že se to musí změnit, protože vlastně ten normativní rámec Evropské unie vyžaduje to, aby fos podstatě celý vnitřní trh byl podmíněn určitými ústavními eh, principy. To znamená, že tam nemůže být takový prostě volný trh, který bez jakýchkoliv sociálních práv. Charta základních práv, to je vlastně výchozí bod a zároveň velice složitý nástroj, který bohužel ale vlastně opakuje ty kontradikce, které vidíme na městě, protože na jedné straně garantuje určitá práva pro biznis, svobody, majetek, eh, podnikatelství a na druhé straně sociální práva a práva pracujících. To znamená, že v podstatě vlastně by se to mělo týkat individuálních fyzických osob, je to propojeno i s důstojností, lidskou důstojností. Ovšem vidíte, že vlastně ta samotná implementace je nesmírně problematická. Vidíme zde různá diferenciovaná práva, například jsou to práva, která jsou zajištěna Evropskou úmluvu o lidských právech. Když se podíváte na různá jiná práva, která se týkají vyšetřování, tak to je například článek 12, to jsou práva odborového charakteru Ovšem z, od roku 2008 Evropský soudní dvor stanovil, že v podstatě vlastně by to mělo zahrnovat i právo na kolektivní smlouvy a možnost stávek, například, aby jsme dosáhli těchto kolektivních dohod, čili kolektivní práva pracujících jsou zaru, zajištěna článkem 12. Charta představuje eh, určitá práva bez nějakých podmínek pouze v podstatě je to článek 52.1, to znamená, že ani jeden, jedno právo nesmí vylučovat další právo, ta práva začlenují i článek 12, ale zároveň článek 34 a článek 31, které se týkají sociální ochrany, sociálního zajištění, férových, spravedlivých pracovních podmínek. Dále jsou to práva, která představují určité limitace a které, která jsou zaručena pouze sekundárním právem, například Eh, provádět podnikatelskou činnost. To je jeden příklad, nebo kolektivní vyjednávání, které je zaručeno v článku 28. To znamená, že v podstatě vlastně je to opravdu eh, se to v podstatě vlastně bije tyto principy, to znamená, protože na jedné straně to povoluje, na druhé straně možnosti neexistují, to znamená, že vlastně budeme potřebovat eh, pokud jde o sociální asistenci, sociální zabezpečení, sociální práva, článek 31 a 34 právě spadají do této kategorie, kde je to opravdu kontraindikativní. To znamená, že bychom zeměli na stejné úrovni právo eh, provádět podnikatelskou činnost a potom je to ten článek 28. Ale jakým způsobem je můžeme sladit? Žádné právo nesmí být omezeno nad nezbytnou míru, tak aby vlastně nedošlo k zamezování jiných práv. A tento proces optimalizace nesmí mít dopad na podstatu jednotlivé, jednotlivých právních možností. To znamená ale, že judikatura se bude muset Evropskou soudní dvora změnit. Například Ryanair, kdyby se ta, tento spor dostal před Evropský soudní dvor, tam byla otázka e, dánských odborů, e, kteří teda by mohli mm, stávkovat, aby teda mm, piloti, kteří jsou mm, aby byli teda pokryti kolektivní smlouvou, tak by v podstatě vlastně v tomto případu Viking musel Evropský soudní dvůr změnit rozsudek a v podstatě by ta kolektivní práva měla stejný status jako ekonomická práva. Ovšem, business práva v rámci charty jsou podmíněna podmínkami interního práva a sekundární práva, zatímco kolektivní práva jsou podmíněna dvanáctkou a tam v podstatě je to bezpod, jsou to bezpodmínečná práva. Dále je to kapitola 4, kapitola 5, tento eh, v podstatě budeme potřebovat samozřejmě určit tou úpravu legislativy, tak aby se zde změnila i judikatura, určitým způsobem přizpůsobila, budou se muset vytvořit nová pravidla, která mm, jsou limitována buď na národní úrovni nebo evropské úrovni. A toto jsou tři oblasti, toto byly určitá doporučení a příklady. Na závěr podpora například nového ústavního konceptu. My si myslíme, že je velice důležité mm, bojovat proti tomu mm, mýtu, mýtu který zde vidíme. To znamená, že um, ta potřeba eh, mobility při, na pracovním trhu. My si myslíme, že ty problémy, o kterých hovořila Gabriela, které se týkají aplikace této nové směrnice, by mohly právě zmizet, kdybychom aplikovali dostatečně tyto sociální principy. Máme zde různé studie o kolektivním vyjednávání, průzkumy, které se týkají kolektivních dohod, které vlastně vytváří určitou možnost eh, přeshraničního charakteru, které zatím k dispozici ovšem bohužel nemáme. Některé zákony budou muset být upraveny, například e, i směrnice, která se týká vysílání pracovníků, měla by zajistit stejné zacházení se zahraničními pracovníky, ať už jde o volné pracovníky nebo ty, kteří jsou vysíláni podnikem nebo jsou zaměstnávání agenturou a zároveň by to mělo pokrývat veškeré systémy e, těchto způsobů různých vyjednávání, například i ty, které ne, neznají kolektivní vyjednávání. A pokud jde o směrnici 54 z roku 2014, která se týká volného pohybu pracovníků, by měla být aplikována na všechny pracovníky, bez ohledu na typ těchto pracovníků, kteří se mm, přemístují za prací. A marginální eh, pracovníci, kteří prostě šli za prací, tak tam v podstatě Ehm, ty bohužel jsou často, nejsou chráněni tímto, těmito sociálními dávkami, sociálním systémem a my si myslíme, že právě tuto skupinu pracovníků i na ty bychom měli zaměřit pozor. Sociální partneři není. Myslíme si, že ty by mohly hrát rozsáhlejší roli při tvorbě uh, různých eh, institucí, sociální zabezpečení a zároveň reagovat na pohyb, přeshraniční pohyby společ, společnosti a zajistit adekvátní podmínky těchto pracovníků, kteří jsou vysíláni. A měli by zároveň podporovat in, eh, například implementaci um, směrnice, která se týká pra, eh, práv pracovníků, protože jak jsme si před chvíličkou vyslechli, ta jsou nedostatečně vymáhána. Čili vidíme, že je zde ještě hodně toho, co bychom mohli udělat a samozřejmě mezi sociálními a pracovně právními ehm, vztahy na jedné straně interním trhem trošku vyrovnat tu, eh, tu situaci a samozřejmě zlepšit situaci na vnitřní trh. Evropský parlament samozřejmě v tomto ohledu společně s ostatními institucemi může hrát zásadní roli. Děkuji vám za vaši pozornost u této opravdu velice hutné prezentace. Děkuji. Velice děkujeme eh, za představení těchto zajímavých výsledků. Myslím si, že jsme tím dostali podklad, kterým se náš výbor může ještě dlouho zaobírat. Přímo to navazuje na diskusi, kterou jsme měli o pracovních právech v Řecku a na důsledky politiky posledních let. Proto máme dnes dobrý důvod ehm, zahájit diskusi, ale rozhodně ji dnes neukončíme. Jenom ji přerušíme a budeme v ní pokračovat. Nejprve eh, požádám koordinátory a mluvčí jednotlivých politických skupin, aby pohovořili. Nejprve tedy Evropská lidová strana, prosím. Já přiznám si, že jsem na té sáli. Jestli dovolíte, já Možná se nejvíce těším tomu, že již proběhly různé výzkumy v této oblasti poslední dva roky. Společně s panem předsedou jsme právě na, te, na tou směrnici z roku 2014 pracovali společně a to, co nám chybělo v této oblasti, byly právě konkrétní případy, výzkumy. My jsme analyzovali dva příklady, které v podstatě jsme nemohli jaksi definovat jako faktické vysílání, skutečné vysílání pracovníků. Proto mě nesmírně těší, že takové výzkumy, průzkumy existují, protože pokud je o diskuzi ohledně vysílání pracovníků, ta jistě bude pokračovat, než se nám povede nalézt nejlepší, nejkvalitnější řešení. Ráno bych se zeptala našich hostů, zda jste v rámci těchto analýz a průzkumů, zda byste byli schopni nám říci, kolik je takových případů, kdy takové vysílání pracovníků není v souladu se samotnou definicí vysílání pracovníků, že je v rozporu s takovou definicí, zda při různých rozhovorech, které jste vedli s zaměstnavateli, zaměstnanci, zda se vám povedlo nalézt i příčiny toho, proč dochází k těmto chybám a pochybením. Když jsme diskutovali o směrnici z roku 2014, velice nám leželo na srdci to, aby vznikly internetové stránky, které by obsahovaly základní údaje, základní informace, které vyžadují jednotlivé firmy, podniky, práva, povinnosti, aby tyto informace byly k dispozici jak pro pracovnícího, tak i pro, mm, pro zaměstnavatele. Protože samozřejmě, abychom, abychom zabránili situacím, kde, se doch, kde dochází k narušení práv. Protože úplně největším problémem, který jsme viděli, byly takové ty poštovní schránky, ty podniky takzvaných těch poštovní, ty falešné firmy, poštovních schránek. V podstatě jsme nenašli mm, nástroj, kterým nám umožnil zlikvidovat tyto pofidérní, falešné uh, firmy, tyto partnery, partnerské společnosti, které v podstatě vlastně delegují tímto způsobem, aniž by eh, dodržovali eh, práva. Čili zda jste viděli takové situace a zda možná jste nalezli nějaká řešení. Děkuji. Děkuji, Danuta. ja vielen herzlich. Děkuji mnohokrát. V ehm, mnohem, co jste řekla, Tak říká ve všem, co jste řekla, jste mi hovořila ze srdce. Konflikt mezi vnitřním trhem, svobodami a právě zaměstnanců a zaměstnankyň ehm, s těmi se zaobírám dlouho v Evropském parlamentu a na evropské úrovni existují někteří lidé, které se do, kteří se domnívají, že hospodářství musíme vždycky přednost. To bylo teď ironicky míněno samozřejmě. E, proto to e, já si kladu otázku, ještě jsem to nemohla tady detailně prostudovat, to vaše studie, ale kde můžeme něco dělat z, z přístupu Evropské unie, e, evropské úrovně, protože tady mělo dojít k opravě směrnice o vysílání pracovníků, ale ta nová verze ji naopak zhoršila, nebo alespoň chybějí nové definice. A mě by tedy zajímalo, Zaobíráte-li se zásadním legislativním rámcem, nacházíte v evropských smlouvách nějakou pasáž eh, stejný plat za stejnou práci na stejném místě. Pochopila jsem vás tam správně, to by mě opravdu velmi zajímalo. Eh, Danota už na to taky poukázala. Mnoho lidí je zneužíváno, když pracuje v jiné zemi když jsou tedy vysláni do jiné země, eh, tak férové podmínky a sociální zajištění jistě nejsou pravidlem. Řekla jste, že potřebujeme více evropských institucí. Měla jste tím na mysli kontroly, aby se bojovalo proti ilegálnímu zaměstnávání a provádět na evropské úrovni kontroly. Já se domnívám na rozdíl od své kolegyně, že potřebujeme více evropské kontroly práce, abychom chránili lidi, kteří přicházejí z jiných zemí a potom jsou mm, zneužíváni. Děkuji mnohokrát za vaši studii. E, podepřela řadu z toho, co já znám ve své praxi z rozhovorů v různých zemích Evropské unie. A myslím si, že my i komise tady musí ještě lecos udělat, co se týče implementování toho stejného zacházení se zaměstnanci a zaměstnankyněmi v Evropě. Děkuji a teď prosím, chtěli by či chtěla by, je na řadě další kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši dnešní prezentaci. A musím říci, že je tam mnoho věcí, které je budeme studovat. Já chci položit několik otázek a týká se to práv individuálních pracovníků, že se mohou odstěhovat ze své země do jiné země, tak aby tam založili podnik. To jsou podnikatelé, kteří si chtějí založit podnik služeb eventuálně, a nebo podnik jako osoba výdělečně činná. A já ve, do své schránky ve Spojeném království dostávám hodně otázek a také stížností e, osob e, samostatně výdělečně činných, kteří se chtějí, které se chtějí usadit ve Španělsku, které však bojují s obrovskými překážkami e, a s, snaží tam například provozovat určité praxe a podobně. A mně se zdá, že to je klasická situace, jak může osoba výdělečně činná pracovat v rámci vnitřního trhu a přesto jsou tady velké překážky, které tyto osoby musí překonat a zdá se, že nejvíce stížností přichází skutečně ze Španělska a mě by zajímalo, zdali také jste se s tímto v rámci své studie setkali, jak že například tyto OSVČ se setkávají především ve Španělsku s největšími překážkami. Děkuji. Děkuji za Alde. Za Alde už tady nikdo není. O, oh, pardon. Jsem vás ztratil. Dobrý den. Já budu velice stručná. Nejprve jsem chtěla velice poděkovat za tuto prezentaci Těší mě, že mám příležitost lépe se seznámit s vašimi závěry. Domnívám se, že v nich je celá řada užitečných informací, které mohou pomoci v naší práci ve výboru pro zaměstnanost. Mám jednu relativně krátkou otázku. Jedná se o pracovní program komise. Bylo oznámeno, že se udělá zacílená review, co se týče směrnice o vysílání pracovníků a domnívám se, že v takovém no, hodnocení dopadu by eh, mohly vlastně být obsaženy i závěry vaší studie. Děkuji. Děkuji. Zague, tu už nikdo není, přece jenom já. Dobře. No, jde to stejným směrem, moje otázka. Minulý týden bylo slyšení komisařů, kde zaznělo, že komise nebude eh, řešit jenom otázku směrnice o vysílání pracovníků, ale také přeskoumá otázky pracovních inspekcí inspekcí práce, promiňte. Máte nějaké poznatky o tom, zda by bylo zapotřebí evropskou směrnici pro posílení těchto inspekcí práce, nebo se domníváte, že by bylo dostačující obrátit se na vnitrostátní instituce? Já jsem pochopil komisi tak, že se jedná o otázku evropských standardů při inspekcích práce. Co si k tomu myslíme? To je všechno. A teď zelení. Kde? Hm? <coughs> Moment. Jsme... Okamžik. Musíme udělat pořadí. EFDD. Je tady někdo za EFDD? Taky ne. Pak ENF. Je tu někdo? Hlásí se k tomu někdo? Děkuji vám, pane předsedo. Všichni víme, že Evropská unie není viditelná, eh, dokud nebude realizována rovnost eh, daňová mezi jednotlivými zeměmi. Ale vzhledem k tomu, že to bude nemožné, tak Evropa se taky, eh, Evropa činí tu chybu, že roste příliš rychle a jsou velké rozdíly mezi 28. Ale eh, bylo jednoznačné ve vašem představení vaší studie, že tato rovnost se stává ještě důležitě, ještě rozhodnější, zejména když se podíváme na vnitřní trh, protože velice často jsou tady ohrožována sociální práce a práce a práva na práci v téže Evropské unii. A tato Evropská konstrukce je pouhou institucí mechanismem na plyn a přitom e, nemá své výsledky. A bohužel výsledkem této studie, i když je vynikající a brilantní, bohužel to ukazuje, že vaším řešením je více regulace, více směrnic, to znamená snaha ještě více zkomplikovat tento stroj. Nun, gesellschaftliche Regeln. No, společenská pravidla, tak jak jsou v zákonech, musí být kontrolovány. Prosím, další řečník. Děkuji srdečně, děkuji vám také za předloženou studii. Mám dva druhy otázek. Jedna otázka se týká přeskumu v směrnice o vysílání pracovníků. Jestliže jsem prezentaci pochopila správně, pak říkáte, že na základě této studie musí přeskum vést také k tomu, že bude Eh, adaptována směrnice o vysílání pracovníků. Vy jste se také zmínila o judikatuře eh, v sociálních otázkách. Komise často říká, že vydá pouze sdělení a pak to všechno bude fungovat pak to dopadne tak, že sociální práva a práva společného trhu budou na stejné úrovni? To je první otázka. V druhé části studie se tady zmiňujete o významu sociálního dialogu. Vy říkáte, že sociální partneři se musí dohodnout, ale předtím jsme také tady slyšeli prezentaci o sociálním dialogu v Řecku. A to, co platí pro Řecko, platí také pro celou řadu dalších zemí které byly pod kontrolou Evropské komise a trojky. A jak toto můžeme upravit? My potřebujeme sociální partnery proto, aby se pracovní migranti nezneužívali. A nyní Evelyn Regner, děkuji. Děkuji, děkuji vám. Eh, pane předsedo, Eh, já bych vás žádala, abyste tuto studii dám tak, dal také soudcům Evropského soudního dvora. My tady máme teď možnost eh, vám naslouchat v našem výboru. Myslím si, že by to byla cenná informace pro všechny členy výboru pro vnitřní trh, eh, který se, kteří se také zaobírají touto otázkou. Mně se líbilo, jak jasně jste řekli věci a jaké to byly. První otázka. Týká se to takzvaných minutových zaměstnání nebo zaměstnání na klik. Hovoříme tady o minutovém zaměstnávání prostřednictvím webu, protože celá řada lidí provádí služby v digitálním sektoru tímto způsobem. To je prostě sektor, který exploduje stává se to pravidlem. A to velice souvisí právě s tímto tématem. Jak vidíte z hlediska tohoto pozadí té digitalizace, která otvírá neuvěřitelné příležitosti, ale zároveň hrozí erudovat eh, pracovní právo, jak souvislosti s pracovním právem a jednotný vnitřní trh by se mělo přistupovat k otázce digitalizace. A druhá otázka se týká Evropského soudního dvora a případu Alimanovič. Myslím si, že tady je obzvláště důležité podívat se na to z toho titulu, jak přistupují jednotlivé členské státy k sociálnímu zabezpečení. A tady by mě zajímala vaše reakce. Děkuji. Děkuji. A teď vyšla Karla Děkuji bardzo, paní. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se rád zeptal ohledně jedné záležitosti. My jsme v podstatě úplně na počátku hovořili o problematice vysílaných pracovníků. To je samozřejmě velice závažný problém. Ovšem, naši hosté se zmínili o tom, že se to týká těch mobilních pracovníků, přeshraničních pracovníků a že v podstatě to představuje pouze 3 veškeré pracovní síly Evropské unie. A proto bych se rád zeptal, jelikož tato studie má obecnější charakter, hovoří se tam o sociálních, pracovní právních záležitostech v rámci Evropské unie, pracovní trh, to znamená, zda zde nevidíte i jiné problémy. Vy jakožto autorky této studie hovoří se zde například o tom, že v Polsku je to spíše taková směs liberálních prvků, které jsou například tak, jak to bylo atribováno radou a v podstatě, nebo s tím souhlasí taková, takový ten názor akademie a v podstatě, že zde vidíme trošku i takový model socialistického charakteru, to znamená, že je to určitá směs smíšeného ekonomického modelu posocialistického s neoliberálními prvky nebo možná dokonce i extrémními prvky, eh, vůči kterým by mnoho našich kolegů se stavělo kriticky. Když se podíváme dále na vaše studii, hovoříte o tom, že pokrytí kolektivních smluv je u nás omezen a že v podstatě to vidíme především v tom, že pouze 16 prac se to teda mm, týká pracujících 16% a 20% podniků toto kolektivní vyjednávání. To znamená ta situace v Polsku. Ovšem, kdybychom se podívali na to konkrétní, možná to je moje otázka, zda je to možná problematika té posocialistické ekonomiky, ale že se to netýká té ekonomiky takzvané nové Evropy. Čili když hovoříme o sociálních právech, asi není největším problémem to, co se děje v té celé části nové Evropy, to znamená v té části ekonomiky, o které se hovoří jakožto o neoliberální ekonomice. Například to, jak vypadá situace ve velkých firmách, korporacích, společnostech, které přesidlují z jiných zemí, například Amazon.com z Německa přesídlil právě do Polska, čili to znamená otázka potom možnosti odborových svazů, možnost vyjednávání určitých konkrétních pracovních podmínek, mest, penzí. Možná se to týká i Irska a Švédska. Aspoň teda mám ten pocit. A ještě druhý takový obecný názor. Velice často v našich diskusích, v našem výboru to zakládáme na takové určité fikci. Hovoří se zde o společných pravidlech volného společného trhu a předpokládáme, že Evropská unie nebo země Evropské unie jsou homogenní, pokud je o hospodářskou situaci. Ovšem tomu tak není. Mezi těmito zeměmi jsou obrovské rozdíly Stejně jako to vidíme u pracovně právních záležitostí. To, co platí pro pracující v Švédsku, je jiné než to, jak to vypadá u nás v Polsku. Čili nemůžeme hovořit pouze o vysílaných pracovnících, možná mm, by se to poté týkalo i malých a středně velkých podniků z těch chudších zemí. Možná bychom spíše se měli dívat na sociální práva, pracovně právní oprávnění v těch velikých Eh, podnicích, zahraničních podnicích, které v posledních 25 letech rozšířily své aktivity na celou Evropskou unii a fungují v Polsku, v Bulharsku, v Čechách, na Slovensku, diametrálně odlišných nebo za diametrálně odlišných podmínek, než je tomu, řekněme, v Dolním Sasku nebo v nějakých eh, regionech ve Švédsku například. Děkuji. Eh, Dovolte mi, než dám slovo komisi a potom samozřejmě zpravodajci, abych udělal ještě jednu poznámku. Samozřejmě máme sociální rozdíly, sociální rozdíly v průmyslových odvětvích v Evropě, ale nemáme ani jeden rozumný pojem, ani jednu definici zaměstnance, když eh, připomenu, co řekla kolegyně Regnerová, dostáváme se prostě k moderní době denních námezníků pakliže nebudeme vůbec definovat tuto oblast. A co pak eh, eh, zero contract worker, čili zaměstnanci takzvaně na nulovou hodiny, kdy jsou volání ad hoc, k tomu nemáme vůbec definici pro toho zaměstnance, který to dělá. Ale potom se dostaneme do situace která, chaotické, která nebude vůbec zvládnutelná. A nemůžeme prostě postihovat, bude to zneužíváno. To je problém, s kterým se musíme zaobírat a domnívám se také, že rozdíl jednotlivých států prokazuje na tom, že na evropské úrovni máme minimálně šest různých skupin pro zaměstnanost, která mají různá hmotná práva. Tím se také musíme zaobírat jako výbor pro zaměstnanost. A teď má nejprve slovo komise Mario Tanu. Je zde? Ano. Ano, jsem Maria Tanu, zastupuji Evropskou komisi a ráda bych vám poděkovala za tuto zprávu. My jsme si ji přečetli s velikým zájmem. V současné době koluje u nás na našem oddělení a samozřejmě jsme připraveni a počítáme s tím, že přijdeme s konkrétními dalšími kroky. Děkuji. Čili potom bez okolku zpravodajka k odpovědi na mnoho těch otázek. Takže prosím pěkně a jde-li to stručně. Alright, I'll do my best. <laughs> Já se opravdu pokusím udělal vše, co je v mých silách. Čili ano, ty záležitosti, zneužívání pracovníků vysílaných, my zatím ano, máme několik takových eh, empirických studií, které ovšem zatím jenom probíhají a proto jsme se zaměřili na studie, které máme od některých organizací, je to na 95 až 96 se naši studie shrnuto, tyto poznatky Zatím jsme neudělali například empirickou studii o zneužívání těchto pracovníků. Ovšem, tyto studie jasně pokazují na to, že vysílání pracovníků takových zemí, jako je například Německo, které neumožnilo vstup pracovníků z východních zemí po rozšíření, zamezili jejich volnému pohybu a v stejném okamžiku došlo k eh, určitému mm, oživení určitých sektorů. To znamená, že vlastně vysílání pracovníků by řešilo tento problém. Nejde pouze o to, že by došlo k nějakému zneužívání, ale o to, že vlastně často tito lidé nemají alternativu. Právě proto hovoříme o zásadě rovného zacházení v hostitelské zemi, který musíme opravdu brát velice vážně a poté Jutta Steinbrück, která položila otázku s tím propojenou, odkud vychází tento princip rovného zacházení, samozřejmě volný pohyb pracovníků v rámci 45, eh, to znamená rovné zacházení, článek 45, a proč se to neaplikuje na vysílené pracovníky? Důvod je ten, že volný pohyb pracovníků je vlastně jak se vybalancován s tou svobodou poskytování služeb, která by byla narušena tím, že by museli zároveň aplikovat zaměstnanecké právo v místě pracoviště. Pokud jde o vymáhání této směrnice, já nevím, která instituce k tomu dospěla, ovšem v úvodních ustanoveních se hovoří o tom, že nerovné zacházení u těchto pracovníků vysílaných je jakousi koncesí volnému poskytování služeb. Charta základních práv poskytuje určitou hierarchii svobod, například podnikatelská aktivita, volný pohyb fyzických osob. Tam by neměla být žádná hierarchie. A myslím si, že skutečně by zde měla platit zásada rovného zacházení pracovníku. Samozřejmě asi možná dohoda o chartě trošku už přichází určitými ukazateli v tomto směru. Kdo zneužívá vysílání pracovníků, to nemohu říci, ovšem je to princip, který byl často narušován protože volný pohyb není často alternativou. Buď například v oblasti pečovatelské sféry dochází velkého pohybu z Polska do Německa, často vlastně tito lidé nemají alternativu, nemají možnost nalezení stejného pracovního místa. Ta, chceme vytvořit eh, nějaký evropský inspektorát práce, ne, o tom jsme neuvažovali, to znamená nějaká instituce, která by to kontrolovala. Pokud jde o evropské instituce, Uvažovali jste například o tom, zda by nebylo lepší pro tyto sektory, kde dochází k narušování tohoto principu vysílání pracovníků, zda by tam právě například se nemohli vytvořit takové kolektivní vyjednávací podmínky konkrétní pro tento sektor, aby došlo opravdu k pokrytí těchto pracovníků, ať už jde o sociální práva, sociální zajištění, protože někteří z dotázaných tvrdili, že takový ten bezproblémový přechod nebo pokrytí těchto sociálních práv neexistuje. A zároveň aby došlo k vymáhání práv těchto pracovníků ze strany jednotlivých institucí. Stejná práva se musí platit. Dále jsou to instituce sociálního zabezpečení pro vysoce mobilní pracovníky, kteří by, které by mohly hrát určitou roli i u těchto vysílaných pracovníků. Mohlo by to být zahrnuto v legislativě i kolektivních smlouvách. A asi vás zklamu, paní McIntyre. My jsme se nepodívali na otázku o SVČ těch lidí, kteří se pohybují volně. My jsme se podívali spíše pasivně na to etablování. Nedívali jsme se na tuto konkrétní problematiku OSVČ a právě proto jsme tam neměli moc vlastně dotázaných. Souhlasíte? Ano, to je důležitá věc. Ta je, souvisí také s eh, otázkou týkající se v eh, té malé skupiny zaměstnanců. Tady opravdu se to týká především definic. My jsme se tímto tedy nezabývali. A potom padlo několik otázek týkající se přes přeskumu směrnice a já se domnívám, že tuto otázku musí zodpovědět instituce. My bychom měli tento přeskum využít a tím pádem zlepšit práva vyslaných pracovníků, protože v současné době vyslílaní pracovníci nemají stejné rovnocené podmínky, zatím jsou na tom hůře. A potom tady jste se také ptali na další opatření. My tady navrhujeme kombinovaná opatření, protože my víme, že existují určité oblasti, kde by bylo lépe, kdyby regulaci či určité úpravy prováděly odbory a sociální partneři, nejenom legislativa. A Tady padla další otázka týkající se kolektivních pracovních práv. Jak tato práva lze nadále chránit a, ub- a bránit, kdy například trojka také spochybňuje odborová práva na národní úrovni. Tímto Eh, komplexem otázek jsme se nezajím, nezabývali, ale já eh, si myslím, že tady také jste se ptali tím okrajovou zaměstnaností a tady také byla zpracována studie týkající se horizontu 2020 a tady se diskutovalo o etické práci, když hovoříte o typické a netypické práci, potom vlastně vytváříte, charakterizujete tyto pojmy. Uh, a jestliže potřebujeme definici práce, tak musíte začít u práce jako takové. A jakmile vytvoříte určitý limit, například pracovní doba, pak vytváříte určité části a frakce. A potom je tady případ Alimanovič, tady E, se to týkalo rodiny, která se odstěhovala do Německa e, za prací, ale práci zaměstnání nesehnala. A potom došlo k přerušení vyplácení e, dávek nezaměstnanosti a toto bylo napadeno a toto je nová dimenze, že někteří které, eh, osoby, které již se in, integrovali do trhu práce, i když ne úplně eh, úspěšně, nebyli schopni si zachovat svůj status. A tady také advokátka navrhovala odlišné řešení a tady se hovořilo o tom, že vlastně tito lidé našli marginální zaměstnání a měli bychom se, či úřady by se k ním měli chovat také jako k pracovníkům. A pak tady bude eh, u soudu podobný případ, kterým se můžeme také ještě v budoucnosti zabývat. A potom také pan Krasnověcký položil otázku, která bohužel nebyla úplně správně přeložena, protože vy jste přeskočil z polštiny do eh, angličtiny. A já musím říci, že tady eh, na polském trhu dochází ke kombinaci eh, zaměstnanostních vztahů a já si myslím, že tímto systémem se musíme ještě také zabývat. E, my jsme e, studovali Polsko, protože je to velká země a proto jsme ji zapracovali také do studie. A já se vyjadřím například k příkladu Amazonu, který je velice dobrý. Mu Amazon také přestěhoval některé pobočky do Polska, tak aby se vyhnul stávkové aktivitě v Německu. A to znamená, eh, tady je to aktivita která by také měla být určitým způsobem regulována sociálním právem. Vy jste také hovořili o rozdílech mezi jednotlivými EU zeměmi, například mezi Irskem a Švédskem. V jedné e, zemi jsou systémy, které jsou korporátní a které jsou pod větším tlakem e, Eh, práv, eh, které, která vyplývají z práva vnitřního trhu. A pak paní McIntyre se ptala na Španělsko, zdali Španělsko hůře překonává byrokratické překážky. My jsme se nezabývali OSVČ, ale my jsme také zjistili, že se někdy eh, špatně prosazují sociální práva ve Španělsku, jestliže neexistují bilaterální dohody. Já Doufám, že se mi podařilo zodpovědět co největší počet otázek a my také rádi zodpovíme individuální otázky po ukončení zasedání. Mně už bylo předem jasné, jak vypadají tři minuty o vědců. Ano, to jsou dobří věci v této souvislosti. Myslím si, že ty tři minuty byly mimořádně důležité. Zpráva je velice cenná, velice plodná, velice důležitá. Budeme se jí i nadále zaobírat. To znamená, že pouze přerušujeme diskusy na tomto místě, abychom se věnovali těmto otázkám a doufáme, že se na vás vždy budeme muset obrátit. A teď také se chápu toho návrhu a sice obrátit se na soudce ze soudního dvora a dát jim tuto studii, aby si ji přečetli. Děkuji srdečně a tím se dostáváme k dalšímu bodu s krátkou poznámkou že pokulháváme v čase asi o 25 minut, takže jde bez velkého úvodu. Dosažení cílu boje proti chudobě s na zvyš zvyšující se náklady domácnosti. Promiňte, bod 6, provádění Evropského nástroje mikrofinancování. Pan Šulce tu není, přebírá to kolega, prosím pěkně. Děkuji mnohokrát, milé kolegyně, milí kolegové. Já tady zastupuji Svena Šulceho, který se nemůže dnes z rodinných důvodů účastnit zasedání krátce s tímto nástrojem pro mikrofinancování progres, co se týče pro přenos našich zkušeností a sice 250 milionů R dává program na základě úvěru sociálním znevýhodněným lidem, aby měli příležitost budování vlastní existence této zprávě se zaobíráme implementací tohoto nástroje v polovině jeho období. A jak efektivně pomohl tedy jednotlivým lidem? Během slyšení několika odborníků a jednoho zástupce těch, který mohl čerpat z progresu, jsme konstatovali, že tento program mechanismus skutečně slouží k dosažení cílu 2020, ale jsou tady také nedostatky a Sven Schulze na ně upozorňuje. Nevýhodně skupiny obyvatel ještě nejsou dosaženy takovým způsobem, jak by to mělo být nutné a také povinnost podávat zprávy úvěrovými ústavy o těch, kdo úvěry dostávají, by bylo ještě zapotřebí zlepšit. Musíme zkoum, musíme víc vědět více o těch, kteří čerpají užitek z tohoto programu. Potom tady je také chybějící financování pro školení a vzdělávání, to se musí změnit. A zatím, co není zaručeno, protože progres je sociálně politický nástroj, který lidem kromě finanční pomoci má nabízet také praktickou pomoc, jako například při rozvoji obchodního plánu a nebo účetnictví. 9, 90 pozměňovacích návrhů bylo podáno a k některým z nich se vyjádřím. Jistě je to by dobré ptát se kontaktních míst v jednotlivých členských státech, jak toto mikrofinancování dát povědomí v příslušných regionech. To je pozměňovací návrh 33 a 35. Také je smysluplné mít dostatek dat a údajů, abychom viděli, jak dlouho se udrží ty podniky a přispívají k vytváření pracovních příležitostí a k růstu. Pozměňovací návrhy 37, 50, 67 a další. E, pro zpravodaje je nejasný návrh 42, který bez rozumitelného důvodu zasahuje do zprávy Etický kodex pro <coughs> zadávání mikrokreditů, tak jak je to eh, v 1.20 to má být posunuto do trojky a pak je tu požadavek eh, v bodě 17, aby se zjednodušilo zadávání kreditů a má to být posunuto do čísla 3. Tyto návrhy zpravodaj nechápe. A rovněž 47 pozměňovací návrh se týká etického kodexu a ty by také, tento návrh by také rád viděl změnu pořadí do čtyřky. E, žádá se tady také spojení s kapitální účastí s nástrojem mikrofinancování, to je jistě zajímavý nápad který eh, provozují eh, v Societas Laborales, čili v pracovních eh, družstvech či společnostech ve Španělsku. A podle chápání zpravodaje by měly být možné v určitém limitu a asi nebudou prosaditelné ve všech členských státech, protože účast na kapitálu pro zaměstnance je možná jenom v určitých právních formách a to pro mikropodniky většinou není dostupné. Propojení IAS a ISF se musí ještě více propojit, aby se dosáhlo synergií. To je pozměňovací návrh 90. A na závěr z titulu mnohých pozměňovacích návrhů eh, pan Šult bude hledat kompromisy, předloží další návrhy. A stínoví zpravodajové jsou pozváni do 42. kalendářního týdnu. týdne a jinak ještě se budou konat plenární zasedání při, eh, teda setkání při druhém plenárním zasedání ve Štrasburku. Děkuji. Tím předávám slovo zpravodaju Xavi Dopes jako první. Máš dvě minuty. Děkuji. Děkuji, budu velice rychlý. Dovolte, abych poděkoval v eh, celé pracovní skupině za práci, kterou vykonala. Myslím si, že ten návrh je dobrým základem, abychom pracovali v dalších týdnech. Také ty pozměňovací návrhy, tady vidím velký koncensus ve všech skupinách. My mm, chceme jenom změnit 4 až 6 prvků velice rychle. Eh, informace o sociálním dopadu, tohoto nástroje. Dvojka chceme posílit roli prostředníků nikoli v bankovních, aby se rozšířila možnost příjemců k úvěru. Gendrovou problematiku sem chceme taky zabudovat. A zlepšit pomoci po získání úvěru těm příjemcům. Myslím si, že v tom hearingu bylo vidět, jak je nutno hledět na tyto příjemce a potom podívat se na ten sociální dopad. Abychom se soustředili právě na takovéto projekty. Myslím si, že budeme dobře pracovat a vytvoříme dobrou zprávu. Ulrik. Děkuji. Ulrike Trebesius. Nejdříve chci konstatovat stejně jako předřečník, že hlavní zpravodaj pan Šváb vytvořil dobrý základ pro evropskou iniciativu. Těch 99 pozměňovacích návrhů trochu text pozměňují, ale často jsou to pouze přání. Já jsem měla dojem, že výbor pro zaměstnanost se snaží o nastolení socialismu a o regulaci, ale my chceme uznat, že pracujeme v tržní ekonomice a také tržní ekonomika musí fungovat rozumně. Jsou tady dva pozňovací návrhy eh, aby bylo více skupin definováno jako znevýhodněné skupiny a k tomu patří mladí lidé, důchodci, nezaměstnaní, rozvedení, single, starš, rodiče, e, lidé na venkově, ženy a absolventi. Já jsem tedy proto, abychom tyto skupiny uznali, protože pak by to všechno fungovalo daleko snadněji. A potom se tady opakují požadavky dalšího vzdělávání příjemců úvěru tím souhlasím, ale my pak si musíme uvědomit, jaké náklady tady vznikají eh, a musíme je zaúčtovat v rámci systému, aby nevznikaly další náklady. Potom získáme výsledek, který budeme moci obhájit. A nyní se dostávám ke svému zásadnímu požadavku, protože v mnoha zemích nefungují bankovní systémy. My jsme si při slyšení vyslechli, že Bulhar polský bankovní systém obsahuje 20 špatných úvěrů. V Itálii je to podobné. My potřebujeme nově vybudovat bankovní systémy a e, tento mikrofinanční systém nesmí sloužit k tomu, aby bankám zbí, e, e, odebíral klienty a žadatelé musí nejdříve doložit, že se v normálních bankám nemohli dostat k úvěrům a měli by také předložit osvědčení o tomto. A například v Nizozemsku se již takto dávno postupuje a myslím si, že bychom těchto zkušeností měli využít. Tak také méně znevýhodněné skupiny e, budou, tak říkajíc, vyloučeny. Já jsem slyšela, že v říjnu a ve 42. týdnu O tom budeme ještě hovořit a s tím bude zajisté souhlasit i zpravodaj. Ano, děkuji a nyní by měla hovořit Renáte Weber za ALDE. Děkuji kolegové. Především dovolte, abychom mluvila paní Renáte Weber, nemůže se bohužel dnešního zasedání zúčastnit, proto jestli dovolíte, přečtu za ní jakožto stínovou zpravodajku ALDE několik slov. Ráda by poděkovala zpravodaji za úžasně odvedenou práci u tohoto dosie, u této problematiky a těší se, že bude s panem zpravodajem na tom spolupracovat dále za ní i za ostatní ALDE kolegy předložili několik pozměňovacích návrhů, ovšem v podstatě skutečně opravdu pouze pár. Nejdůležitější věci, které jsou zdůrazněny v našich pozměnacích návrzích, jsou následující. Potenciál mikrofinančních nástrojů pro tvorbu pracovních míst ve vzdálených komunitách nebo tam, kde je veliký počet zranitelných osob. Tím by jsme měli dospět k růstu sociální kohely a inkluzi. Dále jsme se zaměřili na zvyšování povědomí na úrovni členských států v různých komunitách ohledně existence těchto nástrojů, jejich benefitů, výhod, jak se k ním dostat, jakým způsobem skutečně dosáhnout stanoveného cíle. Renate se domnívá, že je důležité, aby členské státy sbírali a vyměňovali si informace, data, které se týkají fungování těchto nástrojů, mikrofinancování na svém území, aby se poučili z jednotlivých zkušeností a implementovali ještě kvalitnější nástroje. Pozitivně se staví k tomu, že komise v rámci všeobecných cílů tohoto programu zahrnula i geografickou mobilitu, genderový mainstreaming a genderové stanovení rozpočtu. Poslední pozměňovací návrhy se týkají oblastí, ve kterých by chtěla zpravodajka požádat komisi, aby proskoumala, do jaké míry by bylo možné skombinovat dva důležité evropské nástroje. Na jedné straně nástroje mikrofinancování a finanční účast zaměstnanců. Paní Zomerová se domnívá, že toto by mohlo pomoci nezaměstnaným, kteří mají zájem na etablování vlastního mikropodniku ovšem nemají dostatek finančních prostředků nebo dostatek informací o těchto prostředcích. Děkuji. Děkuji. Nyní by měla být na řadě Iniš, ale tady není. A nyní Jim Lambert za zelené. Děkuji. Já tady také zastupuji Kerima Deli která zaslala omluvu a také mi předložila několik bodů, které mám zmínit. Stejně jako ostatní chceme i my poděkovat zpravodaji. Mikrofinanční eh, nástroj v progres by se měl dotýkat velkých jeho počtu lidí, nejenom nezaměstnaných. A také mikrofinance by měly začátečníkům pomoci při vstupu na trh práce. Také byla zpracována skvělá práce o solidaritě a také tato zpráva by tady měla být e, zmíněna, protože mikrofinance mohou pomoci vstupu na trh práce. Máme také se zabýváme záruk programy pro mládež a proto bychom neměli zapomínat na mladé lidi ani na starší lidi, kteří nejvíce trpí krizí a právě proto, že by měla také komise vybírat příjemce z různých skupin. A bohužel zatím eh, ty to, tento program eh, není namířen na eh, mnoho eh, jednotlivých akcí. A potom bychom také měli zabezpečit, aby EFSI byl zaměřen na financování solidární ekonomiky, stejně tak, jako to dělá nástroj Progress a být zaměřen na snižování chudoby. Proto my se těšíme na další spolupráci se spravodajem v této oblasti. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď Tiziana Begin za EFDD. Není to nikdo? Mara to? NF, taky to není. Takže s ním dát slovo komu? Nikdo už se nehlásí. Nikdo už se nehlásí. Andrea Maja z komise, chcete k tomu něco říct? Prosím. Thank you very much for... Děkuji za slovo a děkuji za tuto velice zajímavou diskuzi, pozměňovací návrhy. My jsme se o tom již zmínili v minulosti, v podstatě jsme někde uprostřed implementace progresu tohoto nástroje pro mikrofinancování. <clears throat> Máme zde ještě několik nových kontraktů s finančními prostředníky, v podstatě ty, které byly ukončeny v um, dubnu. To znamená, že nějaké radikální změny do implementace asi už nemůžeme provést. Ovšem dobrá zpráva je ta, že ty pozměňovací návrhy pokud jde o budování kapacit, mm, vykazování, transparentnost nebo etický kodex, to všechno jež bylo zahrnuto v finanční nástroj jízy. Asi víte, že jsme zahájili implementaci v letošním roce. Bylo to velice úspěšné v oblasti záruk i typu jízy, dokonce opravdu to přečilo naše očekávání. V současné době to pokrývá asi 40 financování všech zárok, které máme k dispozici pro mikrofinancování dokonce na konci programového období možná to až úplně přečerpáme ale samozřejmě chceme dedikovat finanční prostředky pro sociální podniky. Ne vždycky tomu tak bylo v rámci těchto mikrofinančních nástrojů v minulosti, jak víme, a několik pozměňovacích návrhů se týká i zlepšení viditelnosti, či si viditelnění celé problematiky. To jsme si poznamenali, jestli dovolíte na úvod. My samozřejmě se snažíme více zviditelnit tyto možnosti, tyto nástroje financujeme i Evropskou síť Centrum ve Varšavě, které bude organizovat příští týden 20. října den, Evropský den mikrofinancování na evropské úrovni a poté doufáme v podobné aktivity na národní úrovni, čili chceme zvýšit povědomí o těchto mikrofinančních nástrojích i na národní úrovni. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím jsme uzavřeli tento bod naší agendy. Přeji mnoho zdaru v pokračování této práce. Hlasovat budeme 10. listopadu tohoto roku. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k bodu číslo 7. Dosažení cílu boje proti chudobě s ohledem na zvyšující se náklady domácností Tamáš Mežerič je zpravodajem. Dnes jsme si přece vzali výměnu názorů s akcionáři či účastníky trhu a vítám je za stranu komise Kristev Maršela Dobra z Evropské sítě boje proti chudobě pan Jones a Ústavu pro vzdělávání pro Evropu paní Haziu. Omlouvám se za vyslovování a pan Owen. Takže v tomto pořadí, jak jsem vás přečetl, máte každý z vás pět minut, abyste se vyjádřili k tomuto tématu. Nejprve pan Kristof a po, po celém tomto kole vstoupíme do diskuse. Stínoví zpravodajové stojí ve známém pořadí na mém seznamu. Prosím. Jetzt bin ich irritiert. Jsem tedy trošku zneklidněn, iritován. On nám snad někdo chybí? Kristof Marshall Dompa? Nikolas Costello. Dobrý den, Nikolas Costello, ano, čili já budu zastupovat kolegu. Děkuji, děkuji za toto pozvání, pane předsedo. Několik velice stručných poznámek k tomuto tématu. Je jasné, že zvyšující se náklady domácnosti, samozřejmě, že je to zásadní otázka, má to dopad na veliký počet našich lidí, zásadní dopad na jejich životy, jestli dovolíte jeden způsob, jakým se Evropská komise snaží podporovat členské státy v této práci, mm, tak aby skutečně jsme udělali v této oblasti něco například referenční rozpočty, pracujeme v této oblasti s výborem pro sociální ochranu a vypracovali jsme studii, která detailně bere v potaz právě to, jakým způsobem zohlednit tyto náklady na domácnost, protože to představuje obrovské výzvy distribuce nákladů v rámci, v rámci života našich občanů a tak dále. Čili podle nás je zásadní vzít tyto náklady v potaz, podporujeme členské státy, například e, jednotlivé programy, jednotlivé aktivity, jakým způsobem reagovat na tyto rostoucí náklady domácnosti, jak to podporovat v rámci různé metodologie, referenčního rozpočtu a tak dále. Děkuji. Děkuji vám. A nyní za Evropskou síť pro, boje proti chudobě tady paní Jones. Uh, Děkuji, děkuji. Já jsem z Evropské sítě pro boj proti chudobě. Jsem nesmírně ráda, že jsme rovněž byli přizváni na tento hearing, na toto slyšení. Se dovolíte, trošku bych to zasadila do širšího kontextu. Myslím si, že bychom měli spíše hovořit o celé strategii boje proti chudobě, kterou máme v rámci Evropy 2020. Tam vidíme bohužel nedostatek pokroku v této oblasti. Jak vypadá realita chudoby v Evropě? Vidíme zde obrovský nárůst ve, třech, ve všech třech indik, eh, eh, eh, indikátorech které se týkají ehm, měření chudoby. Vidíme zde nedostatek právě v této oblasti. Máme zde míně 6 milionů ve srovnání s rokem 2010, což samozřejmě i v důsledku polarizace, nerovnováhy v celé Evropě, zvyšování došlo k zlepšení v oblasti ukazatelů chudoby ve třech zemích, ale 48% mm, například v Bulharsku ve srovnání se 16% v České republice, čili vidíme, jak obrovské rozdíly jsou zde v celé Evropě. Musíme si uvědomit, že ne všechny skupiny lidí, že nesou stejné břímně, vidíme zde stejnou zátěž mladí lidé, eh, eh, samoživitelé, eh, lidé bez vzdělání, migranti, ženy, starší občané, bezdomovci. A vidíme rovněž klíčovou roli sociálního zabezpečení, tak aby jsme zajistili příjem dostatečný těchto, všech těchto skupin, aby mohli reagovat na nárůst nákladů domácnosti. Samozřejmě, že se na to musíme dívat i ze strategického hlediska. Tato eh, zpráva by se tomu měla věnovat, jak to vypadá s situace v poločase ve srovnání s cílem pro rok 2020, možná, řekněme, ne, určitě to, že zde nemáme cíle v této oblasti, nebo zároveň je to i, jsou to i hlavní směry pana Junckera pěti prezidentů, znamená to, že tyto naše cíle nejsou dostatečně ambiciozní, nejenom, že jsme selhali, ale na národní úrovni v podstatě by nebyli schopni vlastně dostat cílům, které stanovila Evropská unie. Zde nám chybí 8 milionů. Mnoho zemí ani nevyužívá evropské ukazatele, které byly stanoveny. Dále samozřejmě dopad politiky škrtů, úspor. Evropská unie podporuje některé z těchto politik a dochází bohužel ale k zredukování příjmu domácností, dochází k redukování minimální mzdy, dávek nezaměstnanosti, pokrývání sociálním zabezpečením, dále je to délka poskytování dávek, zvyšování cen, mm, nedostupnost zdravotnictví, vzdělávání, péče o děti, klíčové, projekt, klíčové produkty, služby, které se stále nejdostupnějšími, energetika, eh, výdaje na bydlení a tak dále. Pokud je o energetickou chudobu, tam má dopad, na základě studie vidíme, že to má dopad na jednu čtvrtinu všech rodin, ovšem pouze 12% jsou u těch nižších sociálních tarifů, to znamená mají přístup k těm nižším sociálním tarifům a toto všechno by mělo být součástí strategie, která se dívá na příjmy, ceny, spotřebu, abychom viděli celkový dopad těchto ukazatelů. Musíme se na to dívat strategickým způsobem. Různé ekonomické politiky, které by zároveň přinesly sociální cíle, splnění těchto cílů, podívat se na priority v oblasti bydlení v rámci strategie pro 2020, dále jasnější cíle v boji proti chudobě, tak aby všechny členské státy, všechny tři základní indikátory monitorovaly neustále doporučení pro jednotlivé země, která musí plnit Eh, cíle v oblasti boje proti chudobě, dále integrovaná strategie, která by měla přinést výsledky v této oblasti, přístup ke kvalitním pracovním místům, ke službám, podpora příjmu, sociální ochrana, pokud vůbec chceme, aby došlo k nějakému pokroku v této problematice, tematické skupiny, které se musíme věnovat v rámci sociálních investic, investice do péče o děti, boj proti bezdomovectví a snažíme se zároveň i posíle, o posílení příjmu v rámci celoživotního cyklu, kvalitní práce, příjmy, platy, rámec eh, minimálně 60 Eh, průměrné mzdy a tak dále. Dále je to určitá, dále je to směrnice podporující eh, minimální příjem, akční plán, který podpořil, podpořil kongres odborových svazů na své konfer, letošní konferenci. Dále je to energetická chudoba, o které bych ráda pohovořila, to je klíčová oblast. Samozřejmě v této oblasti se musíme podívat na redukci cen. Na jedné straně redukce spotřeby, a zároveň propojení s, ní, nákladnými obydlími, což by mělo být situace, na které by všichni jaksi získali. Regulace cen samozřejmě v oblasti energetiky hraje klíčovou roli. Do, tím bychom mohli zvýšit spotřebu samozřejmě, to znamená nejenom uh, odstraňovat regulaci v této oblasti, ale možná i trošičku uh, udělat určitě ta opatření v oblasti spotřeby, například to byla směrnice z roku 2009 pro energetiku, která zatím nebyla implementována, dále to směrnice o energetické účinnosti, tam by mělo být určité procento těchto fondů k dispozici pro retrofity, pro, mm, to znamená pro vylepšování stávajících budov, eh, izolace, energetická účinnost, sociální bydlení a tak dále. Regulátoři by měli být odpovědní za sociální dopad a eh, to, do jaké míry si to uživatelé mohou dovolit všechny tyto eh, ceny. To znamená, ochrana umožňovat, eh, nebo v podstatě, aby eh, bohužel podniky se nesnaží o to, aby spotřebitel si mohli dovolit e, jejich služby, ale spíše jim jde o konkurenceschopnost. Dále je to samozřejmě otázka nevládní organizace, odborových svazů, který, které by se měly zapojit aktivně, angažovat v této oblasti, jakým způsobem dochází k vývoji cen, jakým způsobem to má dopad na příjmy, referenční rozpočet, o tom jsme se zmínili, klíčový prvek, dialog s lidmi, kteří se nachází v těchto problémech. Samozřejmě, že bez toho nemůžeme nalézt skutečná, efektivní řešení problematiky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď BPIE. Paní Konto Aziu. Dobré odpoledne, děkuji vám za pozvání. V následujících minutách bych eh, s vámi chtěla probrat několik momentů z naší zprávě o chudobě. A tady chudoba je zásadní problém pro Evropu ale to například energetická chudoba se netýká pouze zemí, které žijí na severu, ale také na jihu Evropy. My jsme se také chtěli zabývat tím, jaká opatření byla dosud provedena na řešení tohoto problému. My jsme viděli, že ve většině zemí se vláda zaměřuje na e, podporu v oblasti fosilních paliv, ale tato opatření nejsou trvalým řešením problému protože nepřináší eh, přidanou hodnotu, nepodporují ekonomický růst a dokonce zvyšují výdaje rozpočtu na druhé straně mnoho studií a mnoho programů ukázalo, že také energetická efektivita, účinnost je součástí řešení problému. My také máme na jedné straně energetickou chudobu, ovšem na druhé straně se snažíme snížit energetické výdaje e, a chceme zvýšit účinnost energií. pro nás, nám je jasné, že stávající politika se musí změnit. A to se může udělat určitě určitými kroky. Za prvé musíme definovat problém. I když obecně víme, co je energetická chudoba, tak nemáme evropskou definici a ve většině zemí žádná oficiální definice neexistuje. Za druhé musíme změřit problém, musíme znát rozsah problému tak, abychom věděli, jaké politiky máme provádět. A potom třetí nejdůležitější věc je to, že musíme naplánovat a také provádět trvale udržitelné dlouhodobé strategie. Také by zde napomohly evropské fondy, ale stávající rozpočet toto neumožňuje, proto by bylo třeba ho změnit. Vlády by se měly zaměřit více naš více naš účinnost energií na místo eh, poskytování podpor v oblasti fosilních energií. Ve Velké Británii eh, se zabývají e, touto energetickou chodobou. Oni mají také rozpočet. Je to jedna z mála zemí, která má definici této chudoby, i když nedělá všechno správně. Ale myslím si, že Velká Británie se poučá ze svých chyb. Na počátku roku e, vydali revidovanou strategii a propojili tento problém s energetickou účinností století. Stanovili si tedy druhý cíl a chtějí v roce 2030 mít a co možná nejméně energeticky chudých domácností. Není to konkrétní cíl, ale je to velice dobrý první krok. Děkuji vám. A... Děkuji mnohokrát. A a nyní prosím další řečník. Thank you. Děkuji, děkuji zpravodaji a také panu předsedovi za možnost účastnit se této diskuse. Také vám děkuji za tuto důležitou iniciativu, protože opravdu chudoba domácností a zvyšující se náklady jsou stěžením tématem. Já také se připojuji k předřečníkům, kteří říkají, že musíme posílit sociální dimenzi evropského semestru a bohužel nedošlo k pokroku v boji proti chudobě a to souvisí s nesprávnou implementací. V této souvislosti bych chtěla upozornit, že musíme navrhnout především konkrétní kroky v této oblasti. Toto vidí také Evropský parlament, proto také volá po strategii proti bezdomovectví a je třeba také eh, řešit otázku exkluze domácností, což potom vede k chudobě a bezdomovectví. Komise o tom již hovořila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 Eh, bezdomovectví a zvyšující eh, náklady domácností jsou stále častější. Více než 40 chudých domácností vydávají více než 40 svých eh, rozpočtových prostředků, svých finančních prostředků na domácnost my si dovedeme představit, jak je tento problém rozsáhlý. Čtvrtina chudých domácností si nemohou dostatečně vyhřívat své domovly v zimě. To se týká především jižních a východních domácností, především v Bulharsku. 70% chudých domácností si nemůže řádně dopit, topit. Také v Řecku došlo od krize k navýšení tohoto prostředí v současné době je to 40 chudých, chudých domácností. V minulosti to bylo 30 a také víme, že především e, budovy nejsou ve e, dobrém stavu a proto se musíme zaměřit především na opatření ke, zvýšené, e, ke zvýšení energetické účinnosti. To by, bylo, by byl nejlepší způsob, jak řešit chudobu potřebu v oblasti vytápění. A pak tady také tyto domácnosti jsou předlužené a proto nemají dostatek zdrojů, ale opravdu energetická účinnost nám dává skvělou příležitost, jak řešit eh, vyloučení domácností a také zlepšení energetické účinnosti. Lze, eh, zde lze využít evropské strukturální fondy, například některé země tyto fondy dobře využívají, ale lze udělat ještě mnoho dalších lepších kroků. Takže integrovaný přístup je nejlepší, protože by řešil všechny problémy na jednou. Takovýto přístup může také vytvořit pracovní místa, může snížit exkluzi domácností a zvýšit inkluzi členů domácnosti. Také potřebujeme finanční nástroje zaměřené na nejzranitelnější, je třeba například také e, řešit to, že mnozí nejchudší žijí v soukromých domech a v nájmech. Tak, abychom zlepšili situaci v chudobě, musíme se zaměřit na e, renovace a energetickou účinnost a je třeba opravdu využít všech dostupných nástrojů. Fianca vydává zprávu o této oblasti, která se zaměřuje na náklady domácností a také na chudobu domácností a tato zpráva bude vydána 19. listopadu. Děkuji vám za možnost zde prohovořit. Děkuji vám. A nyní jako další má slovo pan zpravodaj Tamáš Meserič. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, doufám, že to funguje. Bohužel to nefunguje. Thank you. Um... Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat výboru za to, že jsme mohli uspořádat tuto diskusi a vyměnit si názory na tuto zprávu. Chci také poděkovat kolegům z komise a z ostatních orgánů, kteří přišli mezi nás a diskutovali s námi o dalších opatřeních. Já prakticky prakticky souhlasím se vším, co jsme slyšeli. My také souhlasíme s definicí problému, ale já bych chtěl také upozornit na to, že výchozí bod by měl být ten, abychom eh, se zaměřili na snížení chudoby. A my máme nyní cíl v boji proti chudobě, zdali je tento cíl příliš ambiciozní, to je v podstatě jedno, ale zdá se, že nám tento cíl uniká. A také tady hovoříme o energetické chudobě a o jiných záležitostech. Já bych nejdříve se chtěl zmínit o tom, že za prvé je energetická chudoba důležitá, ale nesmíme zapomínat na další aspekty tohoto problému. Energetická chudoba vyžaduje také investice na počátku, aby se domácnosti z této chudoby dostaly. A za druhé, to souvisí s tím, jestliže žijete ve špatné budově, e, neizolované budově, pak musíte vydávat e, daleko více nákladů na energii. Takže tady existují zranitelné skupiny, které se vlastně z této pastě prakticky nemohou dostat. A e, třetí věc je ta, že v mnoha členských státech nedoexistují e, dostatečné a elastické dodávky energie. To znamená, že zranitelné skupiny nemohou si vybrat svého dodavatele který by byl cenově příznivý. A pak je tady také regionální aspekt celého problému. Já jsem z východu evropského státu a my tento problém vidíme tak, že existují v této oblasti velké rozdíly mezi regiony v Evropě eh, energetická chudoba existuje ve všech státech EU, ale je typičtější pro východní Evropu. A Především ve východní Evropě se to týká toho, že lidé nemají peníze na energie, ale v západní Evropě je to eh, otázka především nevyhovujícího bydlení a neizolovaných budov. A to také souvisí, že sociální byty prakticky ve východní Evropě neexistují zatímco ve západní Evropě sociální byty existují ve velkém rozsahu a také v závislosti na tom, zdali je tato špatně postavená budova a e, energeticky nevyhovující budova ve vašem majetku čisté e, nájemcem, tak v podstatě stále vydáváte velké peníze. A toto bychom všechno měli řešit na evropské úrovni. A to souvisí také s tím, že to je problém, který existuje po celé Evropě. Není to pouze regionální problém, může mít různé formy v různých regionech, ale je to celoevropský problém. A na základě toho, kterou definici si vybereme, tak se tento problém bude týkat různých procent populace. A to je 5 až 15 procent obyvatel, kterých se tento problém týká. To znamená, že je to rozšířený problém, který se dotýká velkého procenta obyvatel. A my potřebujeme reakci na celoevropské úrovni a to především proto, protože členské státy zrovna dvakrát nejsou ochotny investovat A proto potřebujeme cílené programy a tyto musí být eh, iniciovány komisí a Evropským parlamentem. A ve stejnou dobu bychom také chtěli eh, celoevropsky definovat eh, termín energetické chudoby. Já tady nechci žádnou definici předjímat, ale je to otázka především politického názoru. A definice se nesmí týkat pouze technických záležitostí, ale také sociálních záležitostí, protože bychom za druhé také chtěli, aby se okamžitě začalo něco dít u těch nejzranitelnějších skupin. To jsou skupiny, kterým je přerušená dodávka energie anebo jsou prakticky vyloučeny z dodávek energie. Takže žádná domácnost nesmí být ustřižena od dodávek energie kvůli tomu, že nezvládne platit účty. A závěrem, až budeme schopni definovat tento problém a budeme mít také definici e, palivové energetické e, chudoby, pak budeme moci také formulovat programy, které budou trvale udržitelné a které budou účinné. My bychom také chtěli, aby vznikly programy v rámci e, e, programu soudržnosti, které by byly zaměřeny na zlepšení a izolování budov. Tak by se snížila spotřeba a mělo by to také E, vedlo by to také k tomu, že by se vytvořila, tak říkají, zelená pracovní místa, která jsou důležitá pro Evropu. Děkuji. Danke sehr dann zu den Děkuji mnohokrát a teď stínový zpravodajové Claude Hule jako první. Děkuji, pane předsedo. Chci taky velice děkovat za příspěvky, které jsme slyšeli. Tři připomínky. Ta první se týká reality proporce pomoci těm nejslabším domácnostem. Je to, a druhá věc, která je důležitá, je otázka bydlení a třetí otázka, otázka energetiky či spotřeby energie. A tyto tři záležitosti spolu samozřejmě souvisejí velice blízko. Čili význam, aby ve celém souboru evropských států i regionu jsme měli dynamickou politiku sociálního bydlení, ale s uvědoměním si toho, že to souvislí také s energetickou účinností těchto sociálních bydlení, protože když tam jsou uvrženy ob, eh, eh, osoby v chudobě, mohou, může to také souviset právě s tou energetickou chudobou a je třeba také rozlišovat mezi typem obyvatel, abych tak řekl, zvláštní kategorie obyvatel. Tady hovořím o mladých lidech, zejména v souvislosti s krizí, se zvýšením nezaměstnanosti mladých lidí. Tady máme specifikum pro, jak se vyvíjí chudoba pro mladých lidí. A alespoň tady máme podobné specifikum jako ve chudnutí těch stárnoucích a starých občanů, Například, když se podíváme na ty, kteří mají k dispozici nějaké bydlení, anebo jsou odkázáni na bydlení příležitostné. Další bod, to jsou ty eh, rodiny, kde je pouze jeden rodič. A mm, jistě je tu řada dalších specifických skupin a je třeba analyzovat, co se děje v urbáním, v městském prostředí eh, pro tyto chudé občany, ale velice často se nezohledňuje otázka venkova, která i kde ty problémy jsou méně viditelné. A dále eh, význam sociální ochrany, sociálního zabezpečení je třeba dělat analýzy ve všech státech samozřejmě souvislosti s tou úrovní chudoby, která se liší v jednotlivých členských státech. A pak bych rád zdůraznil dynamiku zaměstnanosti. To je nejdůležitější faktor, jak víc chudoby mít zaměstnání, abychom v této dynamice zohlednili zejména tento důležitý aspekt. A tam se vlastně slučuje jak sociální, tak ekonomický aspekt. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát. Eh, malá poznámka. Já chápu, že naše témata eh, vyvolávají velikou potřebu diskutovat, ale prosím pěkně respektujte řečníky, ty rozhovory které se konají na okraji. Prosím pěkně, ty provádíte mimo tento sál, protože to není příjemné vůči řečníkům. Respektujte to, prosím. A nyní Pet, Petra Kopula na schwieriger Name. Thank <clears throat> Děkuji. Děkuji za slovo. Pokud vypadám trošku nervózně, protože v ITRA probíhá <clears throat> probíhá slyšení. Já jsem stěnou zpravodajkou u jednotného trhu, Roberto Viola, ZG Konet, začal eh, svou prezentaci měla bych být na obou místech na jedno. takže bohužel, jak se ten pracovní harmonogram to neumožňuje, ale jsem zde skutečně uh, jsem to zvládla, digitalizace mi bohužel zatím ještě neumožní, abych se rozdvojila. To zatím nejde. Veliká otázka, veliká otázka, která se sní, co můžeme udělat na evropské úrovni, podívat se na evropský semestr, sociální aspekty semestru, hlavní směry, eh, určité principy ekonomického řízení. Vidím, jak to vypadá v reále v členských státech, politika škrt, tu politika úspor, má to dopad na jejich občany, na chudobu, na bydlení a proto je zásadní, aby náš výbor neustále v této práci pokračoval. Víme, že komise u těch ekonomických záležitostí připravuje hlavní směry pro členské státy. Oni se dívají na všechny ty hospodářské aspekty, ale my bychom mohli udělat určitou analýzu, podívat se, snad jsme možná o tom už se někdo zmínil, Mezinárodní den 17. vlastně to bude i OSN den, i u nás ve Finsku. Je to velice mimořádný den, je to den boje proti bezdomovectví a toto vlastně bude Mezinárodní den boje proti chudobě zamímícení chudoby, všechny organizace, jiné vládní organizace se do toho chtějí zapojit. 80% bezdomovců u nás ve Finsku jsou v metropolitních regionech, čili je to opravdu především u nás otázka velikých měst, velkoměst a my chceme pokračovat eh, i v podpoře vytvoření Evropského fondu, který by určité procento vyčlenil na sociální soudržnost i u nás členských státech, protože jinak by to lidé by užili v těchto zemích na nějakou inovační politiku. Ovšem já si myslím, že by to mělo být zacíleno skutečně na vytvoření rovnější Evropy mezi našimi občany, mezi jednotlivými národy. To, co se mi zde velice líbilo, a na to bych zareagoval, já jsem byla i v ITRE, vidím, že se zde zmiňuje hodně energetická zále, energetické záležitosti, to je velice pozitivní, bojovat proti těmto energetickým politikám spíše je lepším způsobem zaměřit, abychom zabránili energetické chudobě, nekvalitní politice v této oblasti, o tom jsme se zmínili několikrát, spolupráce v této oblasti je zásadní. A rovněž otázka toho, jak pracovat se zranitelnými skupinami. To je důležitá problematika. Studenti byli zmíněni. Z výboru pro FAM máme stanovisko v tomto ohledu. Vím, že kolegové tam pracují i na problematice starších občanů. Často jsou to ženy tohoto staršího věku, důchodkyně bez vhodného řádného bydlení a tak dále. A samozřejmě i problematika samoživitelů, to je rovněž i otázka samozřejmě poté pečovatelů, péče o děti, jakým způsobem právě v těchto rodinách samoživitelů řešíme tuto problematiku i problematiku bydlení. Dále sociální bydlení, dialog v této oblasti, různé modely by měly být zaktivněny různé myšlenky jednotlivé, které přichází z různých zemí. Máme zde dobré výsledky, osvědčenou praxi, něco, co bychom mohli zase uplatnit v jiných zemích, kde ještě trochu pokulhávají. Čili to jsou reakce, ale jsou prozatím a děkuji a doufám v dobrou spolupráci. Děkuji. Připomínám dalšímu řečníkovi dvě minuty a to je Anne Gerike. Omlouvám se, není to nic osobního, ale jinak bychom skutečně to dnes časově nezvládli. A Haneke sedí tam, vidím-li to správně? To je správné. Vážené dámy a pánové, kolegyně, kolegové, chudoba a stoupající náklady za bydlení jsou problémem zejména pro rodiny Evropy. Děti jsou rizikem, co se týče chudoby, a to je často důvodem k vyčlenění ze společnosti. Více než dvě třetiny dětské chudoby se založily na chudobě rodičů, chudobě rodin. A podíváme-li se ještě bedlivěji, chudoba je chudoba, co se týče výdajů. Dokonce, když už mají snesitelný příjem, tak peníze nestačí na um, placení každodenních poplatků. A proto se rodiny s dětmi dostávají do chudoby. Otázkou je, co my jako politici můžeme dělat proto, aby na evropské úrovni, aby po více než roku, a to vám říkám jako poslanec v Evropském parlamentu, něco více udělali. Já si myslím, já jsem poslanec rok, že bychom mohli udělat daleko více, kdybychom náš úhel pohledu, naši pozornost zaměřili na rodiny s více dětmi. Eh, některým se ježí chlupy už, když slyší slovo děti a někteří provozují svatou školské projevy a nic to nevyřeší. Já jako zástupce rodinné politiky v Německu jsem proti tomu jako stínový zpravodaj mé frakce pro tuto zprávu z vlastní iniciativy to musím zdůraznit souvislosti se zvýšenými náklady domácnosti nemůžeme diskutovat, aniž dáme do středovodu pozornosti rodiny, jako například v Maďarsku, Slovensku a dalších zemích. V Německu v roce 1994 se změnila ústava velice k nevýhodě rodin. A musíme také hovořit o tom, jak umožníme lepší rodinné příspěvky a také umožníme práci rodinám doma. Musí to být e, samozřejmě také doba, není to žádné plítvání časem, tak jak to slýchám od kolegu. Pak se tady jedná o mm, děti, e, které se nenarodí, protože byly odsouzeni k potratům. Pak se tady děje to, že ne všechny děti mohou zůstat s mam, maminkou a spíše se podporuje péče nikoli ze strany rodičů, ale e, z třetích stran. Zatímco matky a otcové, kteří zůstávají doma, mají neuvěřitelnou práci 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, nepřetržitě. Evropa potřebuje děti. Já bych mohl ještě navěsit jednu minutu, ale vy jste řekl, že je třeba zohlednit čas. Doufám, že toto téma budeme vždy novu a znovu diskutovat. Děkuji a teď Enrique Jambu. Sím, Dvě minuty. Uh, thank you. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano, takže ve dvou minutkách pouze tři myšlenky. Já souhlasím se vším, co zde zaznělo, kromě některých eh, teď před chviličkou zmíněných věcí. Nejprve bych se zaměřil na vědecké údaje, fakta, pak některé, řekněme, hypotetické údaje, podstatě souhlasím víceméně se zpravodajem, jestli dovolíte tři hlavní <coughs> směry. Je velice obtížné vymítit chudobu v některých segmentech. Hovoříme zde o bydlení, dále energetice nebo energetické chudobě, chudobě dětí, která narůstá. A jistě všechny tyto aspekty bychom měli vzít v potaz, protože odborníci i různá združení, se kterými jsem se sešel, hovoří dobře, je zde chudoba, řekněme, rodin, rodina chudoba, musíme vzít v potaz všechny typy rodin, to je první věc. Druhá věc, nepochybně musíme velice podrobně analyzovat určité cíle, uvědomit si, že nejsme schopni úplně všechno pokryt, všechno zaplatit. Některé nebo části populace prostě nemají všechny možnosti. Občas je to ve východní Evropě, u nás, v jižní Evropě rovněž, odkud já pocházím. Ale například i v, ve velikých městech, například v Paříži, může dojít k obrovským požárům, v starých budovách plných imigrantů, tyto budovy, které neodpovídají žádným standardům s panem Rolánem. V tomto souhlasím. Musíte opravdu velice úse zaměřit toto naše úsilí. A úplně na závěr, do této zprávy bychom měli zavést i praktické prvky. Jak to financovat? Nemůžou to být pouze planá slova. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Lynn Boylan zde není. Laura Gea, EFDD to rovněž není, ale splní nevidím. Takže Mara Bizzotto, ENF, je zde, také to není. A, takže slovo má pan Macon. Velice stručně, pane předsedo, já obecně souhlasím se vším, co bylo řečeno o chudobě, ovšem myslím si, že v podstatě nemůžeme nic udělat. V podstatě je to pouze počátek chudoby, kterou uvidíme čím dál tím více rozrůstat se v následujících letech ve Francii. Například bych řekl na závěr, že zde máme 9 milionů, 9 milionů, 9 milionů chudých a to je pátá ekonomická velmoc celého světa. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, chce něco říci komise? Máte potřebu prohovořit k tomu, co zde zaznělo? Není tomu tak? Nebo přece jenom nikoliv? Takže za EAPN. Děkuji, děkuji. Já skutečně velice s velikým zájem jsme si vyslechli všechno, všechny návrhy zpravodaje. Integrovaný přístup, to mě velice zaujalo, ten integrovaný přístup. Chceme samozřejmě se redukovat chudobu, není to nějaká nová myšlenka, my víme, co fungovalo. Jde o integrovaný přístup, který umožní přístup ke kvalitním pracovním místům, kvalitní sociální ochranu a samozřejmě k um, dostupným sociálním službám přístup. Čili ano, je to ten celkový přístup, protože jinak prostě nebudeme schopni dostat našim záležitým státku. Energetická chudoba. Mnoho věcí jste zaznělo, takzvané ten no cut-offs v Evropě, to znamená, aby nedošlo vlastně k tomu, že někteří nebudou mít absolutně žádnou možnost přístupu k těmto službám. My to stoprocentně podporujeme, to je opravdu téměř trestný čin, aby lidem bylo odebíráno toto právo základních služeb, to znamená, že si nemůžou uvařit večeři, večeři nebo nemohou přitopit, tak to je opravdu šílené, proč tomu budeme bojovat. Děkuji. A další kolegyně, já nemám co dalšího dodat, já souhlasím s tím, co již bylo řečeno. Je také důležité, že energetická chudoba je uznávána jako závažný problém a že všichni bereme na vědomí, že tento problém musíme řešit a vyřešit. A na závěr paní Fianca. Děkuji. Já také nemohu příliš mnoho dodat. Já bych vám chtěla poděkovat za vaše příspěvky a chtěla bych také říci, že se těšíme na to, že na této zprávě se bude dále pracovat. Ano, Tamáši, prosím. Ano, Chceš ještě něco dodat? Ano, velice stručně chci poděkovat za všechny příspěvky. Myslím si, že jsme na stejné vlnové délce. Já bych byl rád, kdyby všechno bylo zapracováno do zprávy, ale to samozřejmě nejde. Já bych také chtěl poděkovat komisi za to, že přišla mezi nás a vyslechla si nás a já doufám, Eh, že také pochopili, že bychom potřebovali ještě nějaké rozpočtové prostředky v této oblasti. Děkuji vám. Ano, my 17. listopadu se dále budeme bavit o tomto návrhu a lhůta pro předložení pozňovacích návrhů je 17. 11. a my budeme potom vést další diskusy o 7. prosince a potom se bude hlasovat 17. února 2016. A nyní poslední bod, to je Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další e, integrace trhu práce. Spravodajem pan Becker, který se však nemůže zúčastnit naší schůze a proto jsem byl požádán zeptat. Eh, mě požádal o to, abych vás seznámil o tom, že třetí trialog se konal 30. Eh, září a 1. října. Také se diskutovalo o minulých otázkách a také o kompromisních návrzích, o stížnostech a také o dosažitelnosti vzdělávání. Dále se diskutovalo Eh, o vztazích mezi koordinačním úřadem a sociálními partnery. Eh, tady se řešily různé články 7, 10 až 18. Pan Becker říká, že rozhovory se vedly konstruktivním duchem a také se udělaly změny jednotlivých článků a zejména zítra se bude konat další neformální trialog. To je všechno k bodu 8 a nyní se dostáváme k bodu 9, to je zřízení Evropské platformy platformy pro posílení e, spolupráce při předcházení nehlášené práce a odrázování od ní zpravodajem je pan Perinský, který také dnes není mezi námi a já bych vás také chtěl informovat o dosavadním eh, průběhu. Když to půjde dál, tak tady mohu být sám. Pan Perinský nám sděluje, že se již konal trialog a jednání se vedla velice konstruktivním dochu a celá eh, řada článků byla diskutována, také se diskutovalo o bodech odůvodnění a vyřešily se mnohé problémy, jako například pracovní metody platformy a také tady zůstaly ještě otázky otevřené otázky právního základu. Tady ještě nebylo dosaženo dohody a další trialog je plánován na konec měsíce. A tím jsme dospěli ke konci našeho zasedání. Zítra budeme hlasovat a já přeji všem hezký večer. Děkuji.